Dámy a pánové, čas běží, vítejte zpátky dnes ráno zde. Prosím, posaďte se a začneme s druhým dnem plenárního zasedání a první bod eh, pro ten dám slovo Mileně Angelové, místo předsedkyně předsedkyně KAF aby vám představila návrh odhadu rozpočtu na rok 2020, což byro jednomyslně odsouhlasilo v úterý odpoledne. Mileno, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dobré dopoledne, kolegové, dobré ráno. Za prvé bych chtěla zdůraznit, jak řekl správně pan předseda, že eh, bývalá rozpočtová skupina nyní byla přejmenována v KAF, tedy v komisi, v odborný výbor a máme zde tři členy, tedy jednoho za každou skupinu, to je její složení a já doufám, že eh, zde podle jednacího řádu budeme schopni pracovat efektivněji nyní tak, abychom společně co nejlépe efektivněji využívali zdroje. Velice stručně vám představím rozpočet, respektive odhady na rok 2020, tak jak to odsouhlasilo Byro v úterý. A toto by mělo být takto sděleno 27. března Evropské komisi. Premisa je, že náš výbor se neustále snaží své odhady uspůsobit eh, očekáváním eh, občanů EU, eh, což znamená, že po krizi skutečně musíme se chovat opatrně, obezřetnostně, finančně efektivně a což samozřejmě negativně dopadlo náš rozpočet roku 2015, vám mohu říci, že došlo ke snížení v reálných číslech o 1,35 i přes ten fakt, že během těchto let náš rozpočet byl zvýšen v nominální hodnotě o 7,3 Zároveň bychom měli vzít do úvahy, že počet pracovníků klesl ze 713 na 688, což vedlo k 5% snížení našeho stavu, tak jak jsme se na tom dohodli s institucemi v roce 2013 a 36 e, postů bylo převedeno Evropskému parlamentu podle příslušné dohody. Takže všechno to znamená velký tlak na naši práci, ale díky úsilí sekretariátu a díky generálnímu tajemníkovi a všem kolegům, tak se nám daří plnit úkoly. Každý rok dostáváme dopis s klíčovými indikacemi, tedy kritérii od Evropské komise, eh, Ettingerův dopis, protože ho podepisuje pan komisař Ettinger, kde eh, komise nám stanoví rámec, eh, jak vytvářet odhady na nadcházející rok. Na rok 2020 komise Eh, jako v předešlých letech, eh, apeluje na všechny instituce, aby aplikovali nominální zmražení odhadů eh, pro veškeré výdaje, které se netýkají mest a zároveň Eh, eh, indexace platů, ta se očekává v červenci 2019 a 2020, tak ty, to je 3,1% a 2,5% v roce 2020. Inflace od září 2019 do září 2020 se odhaduje na 1,6%. Takže veškerá tato čísla jsou základem pro naše odhady. Mohu vám říci, že kolegové z podskupiny která připravuje rozpočet na rok 2020 a zpravodaj pan Vendosa, kterému velice děkuji, stejně jako dalším kolegům, panu Pleverovi, panu Libaškovi, ti udělali vynikající práci spolu se sekretariátem rozpočtové jednotky a tak, abychom co nejlépe za těchto limitací využili rozpočet, který máme. Takže zhruba řečeno mohu konstatovat, že vše hmm znamená, že dojde ke zvýšení o 4,22 našeho rozpočtu nebo o 5,8 milionů a náš odhad na rok 2020 je 1, ne, 144 milionů tedy, což je pořád méně než 3,4 ten práh, ten limit, který byl stanoven eh, pro veškeré všechny instituce EU. Zhruba řečeno, toto jsou odhady a já doufám, že mm, tak toto bude bez dalších škrtu odsouhlaseno. Bohužel e, často tomu tak nebývá, ale mohu říci, že naše odhady jsou dostatečně opatrné a umožní plnit naši politickou činnost. Děkuji. Thank you so much. Děkuji. Ano, bohužel my nemáme pod kontrolou infrastrukturu parlamentu, ale mm, není tak snadné tedy si tady zapnout mikrofon. Na druhé straně děkuji Mileně za prezentaci. Je to pouze prezentace, tedy bez rozpravy. Takže teď můžeme přímo přistoupit k SOK 576, mm, což jsou mm, e, vzdělávací systémy, e, zpravodajku Zpravodajkou je paní zpravodajka Milena Varrova. Děkuji, dnes dopoledne se eh, pokusím vás udržet v bdělosti, což tak snadné není a eh, budu vám, představím vám eh, stanovisko z vlastní iniciativy, jaké změny potřebujeme, aby naše vzdělávací systémy se uspůsobily výzvám budoucího pracovního trhu a změnám ekonomických modelů. Já chci poděkovat kolegům ze studijní skupiny, kteří skutečně byli velkou podporou a mohu vám říci, že jsme eh, v podstatě, že jsme využili veškeré výsledky veškerých debat, které jsme vedli za předchozích předsednictví, když jsme zahájili s touto činností, to bylo na konci bulharského předsednictví, pokračovali jsme s rakouským předsednictvím a nyní Eh, toto finalizujeme za rumunského předsednictví. Budoucí práce a digitalizace, to byla témata pro všechny tyto tři předsednické země, takže my máme k dispozici spoustu informací, se kterými jsme pracovali. A doufám, že skutečně to bude dobrý dokument, který využijeme. A v tomto stanovisku říkáme, že připouštíme, že zde je nesoulad mezi dovednostmi, že to prostě bude fakt, vždycky to bude fakt, že asi to úplně nevyřešíme, takže to je třeba vzít do úvahy, ale eh, eh, dnes ta úroveň eh, toho nesouladu je eh, na vysoké varovné úrovni, takže bychom měli eh, vyřešit ty nedostatky, které existují a měli bychom využít potenciál, tvůrčí potenciál našich občanů a i potenciál inovací, který mají naše podniky, takže je třeba přímo opatření. Také bych chtěla zdůraznit, že ten nesoulad dovedností má negativní dopad na celou společnost, bránit občanům, v tom, aby se mohli realizovat v práci. A to znamená, i znamená to nižší eh, míru odměňování eh, a platu a také i to brání profesnímu růstu a využívání potenciálu jednotlivců. A to také vede k nižší produktivitě práce. Některé odhady nám ukazují, že Evropská unie přichází o 0,8 euro na každou pracovní hodinu díky té, tomuto nesouladu. Také se i snižuje konkurenceschopnost podniků tím, že se zpomaluje jejich činnost a mm, mají velký problém nabírat lidské zdroje a uchovat si je. Tudíž proto navrhujeme mm, velice hmatatelná mm, opatření, eh, která by měla Evropská komise prosazovat u členských států. Za prvé, v oblasti eh, formálního vzdělávání, tak nyní eh, zde eh, čím formálnější, tím lepší ta kariéra. To je taková představa, která panuje. Už to ale neplatí, model se mění. To znamená, zde se vyžaduje základní vzdělání, po kterém by mělo následovat celoživotní vzdělávání, tak aby daný eh, člověk měl pořád ty správné dovednosti. Měli bychom vzít do úvahy to, že i internet hm, odstranil tu potřebu eh, toho, aby někdo hm, se učil, memorizoval data, údaje, informace a zde je spíše potřeba mít soft skills, jako eh, kritické myšlení, jako eh, zpracovávání informací, analytické myšlení a podobně. Takže pokud jde o dovednosti, které budou nezbytné, tak kromě těch soft skills, těch měkkých dovedností, tak eh, bude třeba tedy i se zaměřit na specializované vzdělávání a do toho zahrnout i ženy. A e, zde e, je třeba, aby e, mm, lidé měli možnost i volby, tedy vzdělávání, a měli bychom navázat na pozitivní mm, zkušenosti některých zemí, jako například Rakousko a Německo, kde mají velice Eh, dobré zkušenosti s odborným vzděláváním eh, a eh, protože univerzitní diplomy to již není klíčem k úspěchu v kariéře, takže je třeba teď, aby lidé získali vždycky správné informace, tak aby se mohli správně zvolit svoji pracovní kariéru a nejlépe využít svůj talent. Děkuji. Thank you so much. Mnohokrát děkuji. So the list is closed. Seznam je tedy uzavřený. Nejprve Marie z Polska. Do, dobré ráno všem. Já bych chtěla pogratulovat Mileně k jejímu vynikajícímu stanovisku, které se zaměřuje na velký problém současné doby, na nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na trhu práce Eh, je skutečně nutné aby komise i členské státy vypracovaly konkrétní opatření a aby zlepšily a přizpůsobily své systémy vzdělávání a odborné přípravy a dále si myslím že je nutno neustále reagovat na změny protože eh, stále se něco vyvíjí stále jsou objevovány nějaké novinky takže ta situace nikdy není úplně stejná. také je nutno využívat osvědčené postupy a aplikovat je dále Eh, o kvalitě tohoto stanoviska vypovídá i to že mělo být přijato bez rozpravy a to by byla škoda protože já si myslím že vždycky je lepší když kvalitní stanoviska mohou být představena na plénu a diskutována všemi členy. Eh, účelem pozměňovacího návrhu který jsme podali s pavlem trantinem bylo jednak uvést bod one eight do souladu se stanoviskem soc five hundred and twenty one o uznávání kvalifikací formální a informální učení které jsme eh, spolu napsali před několika lety. v podstatě se jedná o takovou malou technickou úpravu ale hlavním smyslem tohoto pozměňovacího návrhu si myslím že je umožnit aby to stanovisko bylo tady diskutováno diskutováno a tady představeno opravdu všem protože to stanovisko si to zaslouží. děkuji. Marie. Děkuji, Marie. Tatiana Babruskine, dvě minuty, prosím. Děkuji. I já chci poděkovat Mileně. Já jsem měla to potěšení, že jsem předsedala této studijní skupině. A jsem ráda, že se jí podařilo zohlednit všechna stanoviska velice vyváženým způsobem. Dokonce si vyžádala třetí schůzku studijní skupiny. Měli jsme pocit, že někteří členové možná neměli příležitost vyjádřit své názory, protože stávky v Bruselu jim znemožnily účast na druhé schůzce. A jí se nejenom podařilo sestavit velice dobré stanovisko, ale vystihla to i z technického hlediska posti, ukázalo si postihnout toto velice náročné období v Evropské unii, kdy prochází, dochází k velké transformaci v systémech vzdělávání na všech úrovních, od základního až vyššího vzdělávání. A dovednosti jsou zřejmě klíčem k tomu, jak ten problém vyřešit. Nebo možná ne ten problém, ale ty výzvy, kterým čelíme. Ty výzvy které proměňují technologie, podnikatelské obchodní modely, modely zaměstnanosti, práce. Takže děkuji za to stanovisko a já doufám, že ti, kdo ho budou využívat, ho skutečně budou schopni využít co nejlépe. Děkuji. A nyní Pavel Trantina na dvě minuty. Ráno já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za eh, velmi dobrý přehled výzev který eh, představila v tom stanovisku myslím si že se v něm docela dobře ukazuje že mezi těmi jednotlivými úrovněmi vzdělávání je zapotřebí eh, především propagovat nebo usnadňovat flexibilní cesty jak mezi nimi eh, proplouvat jak uznávat a podobně. Eh, zmínila soft skills respektive průřezové dovednosti jak se jim dnes říká které obsahují jak ty klasické soft skills tak i manažerské a podobně a já velmi oceňuji především bod three hundred and thirty three Eh, kde mluvím o tom že vysokoškolský diplom na začátku profesní dráhy neznamená že se nebude třeba neustále eh, získávat ty nové dovednosti protože ta dráha se bude prodlužovat každý z nás bude mít nebo každý z dnešních mladých lidí bude mít zhruba deset různých povolání eh, které vystřídá v průběhu té své životní kariéry. to souvisí i s bodem one eight kde jsme se snažili jak už marie velmi pěkně představila eh, ten náš pozměňovací návrh kde jsme se snažili eh, tu věc trošku vyjasnit. vy asi víte že v loňském roce uběhla lhůta do které měly členské státy představit eh, představit nástroje na uznávání kompetencí získaných mimo Eh, v školní vzdělávání, ale eh, stav eh, naplňování tohoto závazku ze strany členských států je velmi různorodý a my je chceme nějakým způsobem ještě povzbudit. Takže já věřím, že to technické, že ten, náš technický pozměňovací návrh je přijatelný a to stanovisko dál obohatí. Děkuji. Thank you. Milena, you have the floor. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegům za vlídná slova a také za ten pozměňovací návrh s tím, že můžeme dnes dopoledne projednat toto stanovisko. Já pozměňovací návrh přijímám, protože se zaměřuje na tyto věci. Já doufám, že mohu stále říct, že jsem stále ještě mladá a proto nemohu nepřijmout tento pozměňovací návrh. Děkuji. Děkuji. Já jsem tady vyrozuměl, že jste přijala pozměňovací návrh. Dobře, je někdo proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Nikoho nevidím, je přijat. Takže přejdeme přímo k hlasování o stanovisku SOK 576, vzdělávání o Evropské unii. Pardon. Hlasování je uzavřeno. 134, dva se zdrželi a bylo to přijato. Blahopřejeme. So, ladies and gentlemen. Takže dámy a pánové, nyní přejdeme k diskuzi o Evropské občanské iniciativě Stop extremismu. A rád bych přivítal Sebastiana Reimera, a Michaela Laupše z organizačního výboru této úspěšné evropské občanské iniciativy. Blíží se k pódiu a na úvod řekneme pár slov k této významné problematice. Dámy a pánové, jak víte, v Dubnu, tedy za pár dnů, vstoupí v platnost nebo bude přijat dvěma spoluzákonodáci významný nástroj, významné, významný předpis, stane se oficiálním předpisem, dojde k reformě tohoto systému a proto doufáme, že to také napomůže sběru podpisů pro občanské iniciativy. To je dobrá zpráva pro Evropu, ale především pro evropské občany. A já mám velkou radost, že spoluzákonodárce dospěl ke kompromisu a bude schopen přijmout tuto legislativní změnu ještě před evropskými volbami. Občané tak budou mít lepší možnost vyjádřit se a zapojit se do rozhodovacího procesu Evropské unie. My jako výbor eh, z toho máme radost a jsme na to také velmi hrdí. Jak všichni víte, EHSV se ještě před přijetím Lisabonské smlouvy opravdu snažil o to, aby vznikla tato nová možnost přímé účasti občanů a sehrál klíčovou roli ve vývoji tohoto nástroje, aby byl úspěchem Evropě. V posledním stanovisku z března roku 2018 k novému návrhu komise, tehdejšímu návrhu, naši, naše zpravodajka paní Kinga Yu doporučila, že to má celé být součástí celého procesu. Jak víte, každý rok eh, organizujeme konferenci, tam se všichni vyměňují názory na fungování eh, té iniciativy na to, co není dobré a jak případně systém upravit. 2. dubna, tedy za pár dnů, doplníme k této konferenci další den na další téma zahájí to jednání Myslím předseda Timmermans a předloží zúčastněným stranám občanům nová pravidla. My chceme podpořit veškeré iniciativy. Chceme dát všem možnost sejít se a debatovat o tom. A v této souvislosti mám opravdu radost, že vám mohu představit pana doktora Sebastiana Reimera a pana Michaela Laupše, kteří dnes zastupují pátou úspěšnou evropskou občanskou iniciativu s názvem Stop extremismu. Je to iniciativa, která po 12 měsících od oficiálního spuštění se sbírala 1,6 milionů podpisů. To jsou neformální čísla, protože podpisy se teď ověřují v členských státech, ale i tak je to ohromná věc. A já se teď Vracím eh, na vás, abyste nás seznámili s hlavními cíly iniciativy. Já myslím, že ten název sám o sobě eh, hodně vypovídá. Je dobré, že si tuto iniciativu představíme teď, před večer evropských voleb a v době, kdy narůstá extremismus ve veřejné debatě. Já si myslím, že je také velice důležité, že jsme opět první institucí, která dává prostor úspěšné Evropské občanské iniciativě ještě před předložením Evropské komisi po ověření podpisů. A nyní mi tedy eh, potěšením uvést krátké video, ve kterém uvidíte hlavní téma a hlavní výsledky této občanské iniciativy a potom dostanou slovo naši hosté, aby vás také s iniciativou seznámili. A následovat bude debata. Děkuji.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 and sign the initiative today. Dear Mr. President, uh... Vážený pane předsedo, vážení členové EHSV, dovolte bych vám nejprve všem poděkoval za vaše pozvání a možnost uh, předstoupit před váš výbor. Jak uvedl pan předseda, který ocenil náš úspěch, eh, tak to znamená, tak to vypadá, že bychom měli eh, tady otevřít šampaňské. Nicméně zatím se eh, ověřují podpisy. Je pravdou, že jsme získali celkem 1,6 milionů podpisů. Ovšem, tyto podpisy je potřeba validovat, ověřit. Takže zatím k tomu přistupujeme opatrně. Uvidíme tedy, jak tato iniciativa dopadne z právního hlediska, respektive její registrace. pan Sebastian Reimer, který byl hlavním aktérem této iniciativy, vám nabídne také shrnutí obsahu směrnice a já bych vám nabídl krátký přehled této iniciativy a našich dosavadních úspěchů. Občanská iniciativa Stop extremismu je evropskou občanskou iniciativou, která chce trošku eh, eh, zasloumat eh, tou situací v Evropě, kde máme extremistické projevy zleva doprava a jsou to extremistické projevy, které se také inspirují náboženským přesvědčením. Chceme zaktivovat jak občany Evropské unie, tak všechny instituce a zainteresované občany a společně se postavit proti činnosti těchto extremistických struktur v Evropě. Já se nebudu vracet k tomu, co se stalo na Novém Zélandu nebo v Utrechtu tento týden. Je jasné, že všichni musíme začít něco dělat a to je právě smyslem této iniciativy. Jak jsem řekl úvodem, chceme vystupovat proti pravicovému, levicovému extremismu, nábožensky motivovanému extremismu a nenávistným projevům na internetu. Proto jsme přišli s tím návrhem směrnice. Rád bych řekl, že nenávist začíná rozkládat naši společnost. Právní stát má stále menší úlohu v naší politické a občanské debatě. Základní práva, která jsou zakotvená v úmluvě, je potřeba chránit především ze strany občanské společnosti. Vliv eh, skupin států zvnějšku Evropské unie narůstá. Eh, stejně jako narůstá počet eh, teroristických útoků. Od 11. září 2001 došlo k nárůstu těchto počtu těchto útoků. Jak vidíte, tak eh, útoky spáchané islamisty jsou úplně nahoře, potom na druhém místě je pravicový extremismus a potom další. Takže my chceme přijít s příkladem, který nebude nějak někomu stranit a který by mohl sehrát svoji úlohu jak v Evropské unii, tak mimo ní. Budu o tom ještě hovořit eh, Sebastian, já to teď jenom zmíním. Jde o financování extremistických struktur zvenčí. Nemůžeme totiž dopustit, aby zahraniční eh, eh, aby se zahraničí financovala teroristická činnost či extremistické projevy v Evropě. Muslimské bratrstvo dostalo 120 milionů euro od roku 2017 Tyto peníze dorazily na evropské účty a z těchto peněz se financovala výstavba mešit a další činnost. My jsme se pokusili obrátit na evropské instituce s tím, že tyto dobře financované extremistické skupiny a hnutí jsou mnohem nebezpečnější než ta, která nejsou podporována ze zahraničí. Finance plynoucí do evropských bank musí být eh, transparentní a tyto toky, eh, pokud budou prováděny nezákonně, musí být eh, finančně postihovány. Dále bych rád zmínil, že definice extremismu může být obtížná a diskutabilní. My chceme říct, že extrémně se chová ten, kdo chce eh, pošlapat základní práva, která jsou v Evropské umluvě o základních právech. A člověk, který takto koná, by měl být eh, považován za extremismu, extremistu. A my chceme se zasadit o nulovou toleranci extremistů. V tomto tématu bude pokračovat Sebastian. Přejeme si, aby zde Evropská unie byla nadále pro naše děti, stejně jako naše vnuky. Evropská unie se musí vypořádat eh, s vážnými otázkami, na které stačí členské státy. Je to extremismus, terorismus, nenávistné projekty. Eh, to jsou všechno problémy, které nelze vyřešit na národní úrovni. Zvládne to pouze mezinárodní společenství, v tomto případě Evropská unie. Domníváme se, že Unie a její instituce Eh, se eh, mohou tohoto úkolu zhostit. Jak jsem řekl, 1,6 milionů podpisů je důkazem toho, že evropští občané věří v to, že evropské instituce jsou schopny se s tímto problémem vypořádat. Dovolte, abych vám nyní představil Sebastiana Reimera. Je to právník, odborník a autor naší iniciativy Stop extremismu. Takže prosím, Sebastiane, předávám ti slovo. Děkuji. Um, my background... Děkuji za příležitost. Já jsem expert na legislativu Začal jsem eh, na federálním eh, kancelářství v Rakousku, na ministerstvu. A když jsem začal jako mladý, tedy po té, co jsem absolvoval právnickou fakultu přes 23 lety, tak eh, tam hm, byla taková tradice na našem úřadu, to znamená, musel jsem projít všechna oddělení, což bylo docela zajímavé pro mě. Já jsem Mm, začal tedy That was, I think, a very, very good start to work with an a takže já jsem tedy prošel všechny ty oddělení a potom jsem měl na starosti základní práva eh, a on začal a takže <laughs> já eh, jsem eh, velice si oblíbil tedy téma základních práv, protože tedy v té době eh, tedy to bylo aktuální téma i teď a připravovala se tedy charta základních práv, takže Tady je třeba říci, že od té doby jsme udělali velké úsilí a když si přečtete noviny, tak zjistíte, že teď je ta doba dost kritická. Na jedné straně Máme zde eh, násilný extremismus. Viděli jsme tedy ty hrůzné obrázky z Christchurch a potom i mm, a v jiných zemích se to zneužívá jako propaganda, aby eh, se vytvořily eh, nové extremistické skupiny, podněcují se extremisti, a fašismus a islamismus, eh, to jsou dvě stránky jedné mince, jsou si podobné. A to je třeba, abychom si uvědomili. A jediná věc, kterou s tím můžeme udělat, je, že nebudeme mlčet, ale že na to budeme reagovat eh, tak, jak my, Evropané, eh, bychom měli reagovat, to znamená na základě poučení z historie. A naše odpověď může být pouze liberální a my jediné hodnoty, které můžeme vyznávat, je liberalismus, základní práva a právní stát. A proto jsem připravil návrh směrnice. Já jsem nikdy nebyl politicky aktivní, ale tyto okolnosti, tyto, tato agrese ve společnosti, to mě eh, přimělo hm, do politiky a vím, že to není snadné. Upřímně často eh, eh, já eh, čelím velkému riziku, protože za rok a půl jsem se sešel s lidmi, a, mm, kterým se moje aktivita nelíbí a my se setkáváme s lidmi, kteří bojují proti extremismu a často musí být pod ochranou. Jsou to například liberální muslimové, to je náš velký partner v tomto boji proti pravicovému extremismu. A to je důvod, proč jsem připravil návrh směrnice, abych dal konkrétní řešení, konkrétní odpověď. Asi první věc, která je třeba, je mít jasnou definici extremismu. Lidé zákonodárci, eh, takže mohou jednat pouze pokud budou vědět, co to je extremismus. Teď je to nejextrémnější pravicové, levicové hnutí, 2 až 3% statisticky řečeno, ale ono se to změnilo, protože statistika nám nepomůže, eh, když eh, dochází k posunu ve společnosti třeba k extrémní pravici. Takže my jsme změnili to, že dáváme definici extremismu na základě obsahu. Takže co je důležité a co, čeho se bojí všichni extremisté, je transparentnost. My jsme zavedli ustanovení eh, podle eh, různých standardů Eh, eh, spravedlivého procesu, právního státu a poté, když jako extremista si projde celým tím řízením, tak je pod dohledem, je na takovém seznamu, tak, aby prostě eh, všichni mohli se, aby bylo možné, mít pod kontrolou. To je taková kombinace pozitivní motivace a negativní motivace. Samozřejmě takový seznam, kontrolní seznam, to je taková negativní motivace, protože eh, pokud někdo chce se dostat, tak nesmí být extré, z toho seznamu, tak musí, nesmí být extremista. A také je to pozitivní motivace, protože já spolupracuji s lidmi, kteří, kterým leží na srdci lidská práva. Jsou to vzdělávací instituce, různé úřady, podniky, ti, kteří poskytují různé výrobky, služby na trhu například. A když eh, pracují ve prospěch základních práv, tak dostanou takový certifikát. Například známe to z biopotravin, takže něco podobného, abychom je motivovali tyto instituce. To bychom také měli dělat. Takže já myslím, že přece to zajímá rodiče, když posílají děti do nějaké konkrétní školy, že, ta, že té škole se neděje nic špatného. A, takže to je taková pozitivní motivace. Já jsem mm, vám neřekl definici extremismu. Co to je? projevy nenávisti. To je nejvíce nebezpečná věc, protože to se dostane přes sociální sítě ke spoustě lidí a umožní to vést kampaň, pozitivní i negativní. Takže můžete využívat sociální média pro pozitivní věci, ale i pro negativní. Je to velice mocný nástroj. A tudíž máme abstraktní definici extremismu to je něco, co porušuje lidská práva a máme tam 27 konkrétních případů, abychom usnadnili eh, aplikaci tohoto předpisu. A jsou to projevy nenávisti, potom kampaň proti eh, osvětě, proti vzdělávání. To je nebezpečné. Já nevím, kolik máme eh, pracovních teď, kolik jich budeme mít za pět, za deset let a co se stane, když se zvýší nezaměstnanost. To není dobré pro politickou stabilitu nikdy. Potom eh, systematická soudní diskriminace, eh, kauza šeria, kdy máme diskriminaci žen například. A potom extremismus, třeba když extremisti podporují jiné extremisty, spolupracují, předávají si informace, ale i finance. Financují se. A v neposlední řadě a to máme zde i pozitivní motivaci. To je ta certifikace. Máme neutrální definici extremismu, máme negativní motivaci, takže máme ten watchlist, ten seznam, osob a potom eh, financování. To je velké téma. Samozřejmě zde podle tohoto předpisu nelze mm, někoho odsoudit. Znáte historii Abu Ghraiba, Jak je dostat se, jak je, jak je nejlepší způsob tedy, jak Eh, si vychovat extremisty, je dát je do jedné cely pohromadě, aby se vzájemně mohli poučit od sebe. Ale problém je, když extremisti mají hodně peněz. A často mají peníze z různých zdrojů. Takže já jsem specialista na ochranu soukromí a osobních údajů. Máme velice v těchto předpisech o ochraně osobních údajů došlo k velké revoluci, kdy eh, máme v posledním roce GDPR a já se ptám, proč chránit pouze jenom jedno základní právo, proč ne ostatní základní práva? Když si přečtete článek 54, ten poslední, ten nejdůležitější, článek Charty základních práv, který říká, že nesmíte eh, narušit ani jedno základní právo kvůli tomu, že budete prosazovat eh, na úkor jeho jiné základní právo. Všechna základní práva jsou na stejné úrovni. A to je důvod, proč jsem dospěl k představě, že je třeba eh, v podstatě Eh, chránit ostatní práva eh, podle charty. My jsme zavedli i eh, ty různé kompenzace na základ kvůli diskriminaci. Máme nástroje, máme zde směrnici a já bych velice rád vám detailněji představil třeba při osobním setkání další detaily. Děkuji za pozornost. Thank you both. Děkuji vám oběma za prezentace, bylo to naprosto jasné a nyní následuje debata s našimi členy. První bude předseda druhé skupiny Olivě Rybke, čtyři minuty. Je také zástupcem Rakouska. Olivere, kde pak tě máme? Ano, děkuji, pane předsedo, dobrý den. Vážený pane Reimere, vážený pane Laupši, také jménem skupiny pracujících vás chci přivítat v EHSV což je domov občanské společnosti. Vzhledem k nedávným teroristickým útokům v Evropě, zvlášť na Novém Zélandu, je podle mne skutečně vhodná doba, jak se, kdy se zamyslet nad tím, jak řešit extremismus, nenávist a násilné činy, které vyplývají z takovýchto myšlenek. Extremismus vede k polarizaci naší společnosti. Netýká se pouze jednoho náboženství nebo jedné skupiny, ale rozděluje naše komunity. Násilný extremismus nezná hranice a dotýká se každé společnosti. Já si myslím, že my všichni se musíme dál stavět proti nenávisti, rasismu, diskriminaci a násilnému extremismu ve všech podobách. Nástup destruktivních politických sil nás všechny ohrožuje. Je to globální problém a samozřejmě Evropa vůči němu není imunní. My jako skupina pracujících Souhlasíme s tím, že nestačí stát proti extremismu. Musíme mu bránit. Začíná to ve školách, kdy musíme dát mladým občanům sílu odolávat extremistickým výzvám, zvlášť na online sociálních platformách. Musíme také řešit sociální a hospodářské problémy, které vedou k vyloučení. Zejména musíme našim mladým dát odpovídající možnosti a vytvořit prostředí pro jejich demokratickou účast. Musíme jim dát naději do budoucna, včetně vyhlídek na slušná pracovní místa, která jim zajistí slušné životní podmínky a také právo na budoucnost. Občanská společnost také hraje velice důležitou roli. Koncem loňského roku tento výbor přijal stanovisko o bránění rozšiřování teroristického obsahu online. V tomto stanovisku jsme vyzývali eh, k tomu, aby byla přijata jednoznačná právní eh, definice takových konceptů, jako je terorismus a obhajování terorismu, aby bylo snadnější stíhat vyníky. Evropská unie a členské státy už teď mohou udělat určité věci. Musí prosazovat právní stát, musí přistupovat k nenávistným projevům a kybernetickým zločinům naprosto bez tolerance. Online je velký problém, stále větší a bohužel to má i ve skutečném životě důsledky a sociální média a další fóra online se využívají nebo zneužívají k rozšiřování nenávistných myšlenek do všech koutů světa, a to velice snadno a rychle. Současně musíme dále zdůrazňovat význam zajištění svobody projevu a svobody přístupu k informacím pro všechny občany EU. Protože opatření proti extremismu nikdy nesmí vést k cenzuře nebo sebecenzuře. Reakce na hrozbu extremismu a terorismu sama o sobě tedy nesmí být zaměřena na ty hodnoty, které obhajujeme. To znamená hodnotu svobody, demokracie, spravedlnosti a právního státu. A naše skupina, která se zabývá základními právy a právním státem, k tomu může opravdu přispět. Ještě jednou děkuji za to, že jste se zapojili do této diskuze a rozhodně doufám, že vaše iniciativa přispěje k tomuto procesu zamýšlení. Pouze přes dialog a spolupráci najdeme řešení, v boji proti této věci. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji, Olivere. A nyní dostává slovo Cillian Lovan z Irska na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za prezentaci. Já bych rád něco dodal té dnešní dopolední diskuzi. Musíme být realisté, pokud je o příčiny extremismu a nástup populismu v Evropské unii. A musíme se vrátit a musí nám být jasno v tom, co se stalo. Nastal katastrofický kolaps našich hospodářských systémů a našich finančních systémů. A řešením toho kolapsu bylo znovu postavit prakticky stejný systém a financovat ho přes úspory a využít politiky úspor. A to znamená, že řada řadových pracujících občanů Evropské unii zaplatila nepoměrnou cenu za záchranu systému, který skolaboval a kterým špatně sloužil. Teď už uplynulo víc než 10 let. A z těch, kdo jsou u moci, od těch, kdo jsou u moci, slyšíme, že máme ekonomické zotavení. To, jak jsme pověřovali DP, HDP a podobně, eh, opět stoupá, takže se to podařilo, ekonomika se oživila. Nicméně, tohle se říká, ale ve skutečnosti eh, mají občané úplně jinou zkušenost. Když se podíváme na jiné ukazatele, jako je třeba chudoba, bezdomovectví, migrace, problémy s klimatem, se zhoršováním kvality půdy, se ztrátou biologické rozmanitosti, když se podíváme na sociální a environmentální ukazatele, vykresluje to úplně jiný obrázek než ty základní údaje o ekonomice. A vzniká tedy situace, kdy nám oficiálně Evropa říká věci, které neodpovídají realitě, kterou zažívají občané. Občané Evropy. A ti, kteří jsou u moci, průmysl, lobbysté, finanční sektor, vlády, jsou naprosto oddělení od občanů v terénu a já myslím, že tím vzniká skutečně živná půda pro populismus, extremismus, fake news, zavádějící informace. Protože nepanuje důvěra, protože lidé nezažívají to, co se jim říká. A proto vznikají opravdu legitimní obavy, nicméně ty pohltí extremismus, protože to je jediné místo, kde jim někdo naslouchá. A to, co my jsme udělali v tomto výboru a také příležitost pro novou Evropskou komisi a Evropský parlament spočívá v tom, abychom využívali nástroje, které už máme, abychom ty problémy řešili. A konkrétně mám na mysli cíle udržitelného rozvoje, kde jde o to, abychom vyvážili sociální, environmentální práva a hospodářské potřeby. Jde o to, abychom se zamysleli nad právy osob, právy přírody a řešili to v kontextu naší ekonomiky. A já myslím, že pokud nebudeme realisté s tím, že potřebujeme opravdu systémovou změnu a pokud nevyužijeme takové věci, jako je ten udržitelný rozvoj, abychom to řešili, tak eh, nevyřešíme ty základní příčiny. Děkuji, Čiliene, a nyní má slovo Gonzalo Lobo Javier z Portugalska. Na čtyři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit portugalsky. Nasaďte si, prosím, sluchátka. Mnohokrát děkuji. Děkuji za vaše vystoupení a také za vaši iniciativu. Já tu iniciativu vidím tak, že vlastně začala dobře, je to pozitivní iniciativa. Má pozitivní poselství. A pozitivní poselství jsou podle mne správným způsobem, jak bojovat s extremismem. Já se totiž domnívám, že hodně z toho, co se odehrává v Evropě, a samozřejmě mluvíme o dnešní Evropě, hodně z toho, co se odehrává v Evropě, nejsou dobré věci. Musíme na sebe přestat střílet. Musíme eh, se přestat dopouštět stejných chyb jako v minulosti. To není cesta do budoucna. Já si myslím, že ta iniciativa je hodně zaměřená na budoucnost. Nemáme jeden recept na to, jak zabránit extremismu, ale já si myslím, že náš životní styl by mohl občanům pomoct lépe využívat to, co už mají aby se zapojili ve svých komunitách, aby se zapojili do života svých komunit, aby to umožnilo lepší integraci do společnosti. My bychom si přáli úplnou integraci občanů do společnosti. Nechejme tady stranou extremismus. Jsme Evropané. Žijeme v prostoru, který má nejlepší životní úroveň na světě. Máme systém sociálního zabezpečení, který vychází z toho, co potřebují lidé a rozhodně se musíme podívat na to, co nám toto bohatství nabízí. Tento výbor mimo jiné zastupuje podnikatele. I my na sebe bereme tuto odpovědnost. Připouštím, že Evropa nemá jednu z deseti největších společností na světě. Ano, podle některých hlasů Evropa přišla o svou konkurenční výhodu do jisté míry. Nicméně ta konkurenční výhoda neovlivnila sociální zabezpečení a také kvalitu života lidí. Podobně stále ještě v naší společnosti zažíváme růst. Naše společnost je jakýmsi majáčkem pro celý svět. Možná, že jsme ztratili tak trošku svou hospodářskou konkurenceschopnost, ale navzdory tomu všemu máme pořád ještě nejlepší sociální model na celém světě máme vzdělávání ve školách. Všechno to je postaveno na míru a snažíme se stále prosazovat evropské hodnoty, respektujeme rodiny, komunity a spravedlnost. Nyní žijeme ve světě, zvlášť v Evropě, kde je svoboda neoddělitelné právo. Ne každý se může pochlubit tím, že žije ve svobodě. My Evropané ano, a rozhodně bychom si toho měli vážit. Je to k prospěchu nás, lidí, kteří žijí v našim spole- našich společnostech a kteří nás navštěvují. Musíme respektovat volby. Nesmíme je někomu předepisovat. Nemůžeme lidem přikazovat, k komu se máme modlit, co máme jíst a jakým autem máme jezdit. Využíváme dnes sociální média, pře- způsobem, jaký předtím nebyl možný, ale to se dá i zneužívat. Extremismus znamená nerespektování hodnot eh, většin i menšin. Musíme respektovat svobodu všech. Já proto rozhodně vítám tuto iniciativu a vítám vaše pozitivní poselství, protože žijeme v Evropě a musíme dál žít v Evropě s tímto sociálním modelem. Obrigado. Děkuji. A nyní Cinzia del Rio z Itálie na tři minuty. Děkuji. Děkuji Sebastianovi a Michalovi. Děkuji za uh, Eh, představení iniciativ i děkuji za ten právní přístup, eh, co se týče definice extremismu. Určitě ta práce teprve začíná, neskončila s touto iniciativou, protože Evropa potřebuje iniciativy proti extremismu, což je excesy, excesivní chování, které může podkopat evropský projekt. Potřebujeme jasné, přímé deklarace, abychom bojovali proti jakékoliv formě extremismu, a to především v této fázi volební kampaně do Evropského parlamentu. Já jsem ze země, kde hodně se zneužívá populismus a musím říci, že extremismus eh, používá takový nejasný jazyk podle toho, jak to zrovna se jakému politikovi v té chvíli hodí s různými populistickými intervencemi eh, a s různým zneužíváním eh, ze strany těch kandidátů, kteří by chtěli se ucházet o posty v EP. A je třeba tedy bojovat proti jakékoliv formě ale pro mě to znamená jakákoliv forma xenofobie, diskriminace, rasismu, eh, nového eh, fašismu, nového nacionalismu, které se šíří mezi občany a mm, i mezi našimi představiteli ve vládách, bohužel. A to, protože staví to na strachu, na eh, různým protievropským sentimentům. A je třeba, že je třeba respektovat svobody, ale je třeba si říci, že o e, základních právech se nejedná, ty jsou nediskutabilní a je třeba jasně vystoupit proti všem, kteří očerňují diverzitu, například různorodost, což je pozitivní hodnota demokracie v Evropě. A musíme se dívat za naše hranice, otevírat hranice a ne je zavírat. Tato iniciativa určitě je pouze jedna důležitá součást, je to takový základ, ze kterého vycházet a no, chránit Evropu solidarity, spolužití, inkluzivity a podporovat progresivní e, síly, různé součásti občanské společnosti a tudíž je to hnutí za demokracii, které, vzich, které vychází ze, eh, ze spoda, tedy z těch základů společnosti od občanů. A je třeba ale postupovat cestou dialogu, protože jsme o toto přišli teď. Šli, jdeme cestou konfrontace. Dnes máme Světový den boje proti rasismu, to jenom chci připomenout. Grazie. Antonio Longo, děkuji, pane předsedo. Dnes diskutujeme o návrhu, eh, který v podstatě se dotýká každodenního života našich občanů. Včera u Midelána došlo k pokusu atentátu na 50 dětí, které eh, by mohly eh, uhořet v autobusu a to kvůli i extremismu, protože ten řidič tímto chtěl protestovat proti těm migrantům, kteří umírají na moři. A potom máme zde další e- extremistické projevy všude na světě, takže na druhé straně planety vlastně a jak mm, jsme řekli, každý den vlastně čteme to v médiích, e- slyšíme to e- i od politiku, toto téma vláda mé země, tedy v Itálii a ministr vnitra Salvini a mm, ten v podstatě je vůči osobou takového, takovéto retoriky a to by mohlo jenom vést lidi k větším projevům extremismu. A zde v poslední době zde dochází k více a více porušováním. Pro, I se tedy eh, objevují eh, nové, noví fašisti a dokonce se spochybňují, eh, spochybňuje se holokaust například ve Francii, nejen vůči Židům, ale i vůči Romům. A takže je to extremismus, který si zvolili politici. Je to politická volba. Stejně i v Maďarsku, například v Polsku, především to vidíme na východě Evropy, kde eh, jsou základní občan, eh, občanská práva pod útokem eh, velkým. Je to například útok na svobodu projevu, na svobodu médií. Je to velice nebezpečné, jsou to nebezpečné útoky. A zde i Eh, komise ale s velkým spožděním eh, například sankcionuje, trestá eh, tedy mm, ty, kteří se tak chovají, ať jsou to například velké korporace a, nebo vlády, kteří, které útočí na svobody občan, občanů. Je to dvourychlostní Evropa. Vlastně velice rychlá je, pokud jde o ekonomiku a finance, ale je velice pomalá a málo mocná, pokud jde o útoky na základní svobody občanů tak to nelze pokračovat. Děkuji, Antonio. Děkuji. E Nyní má slovo Stefan Büftu. Tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Otázka extremismu, to je Eh, velice důležitá otázka, ale zároveň velice citlivá. Naše společnost eh, se stala společností násilnou, to je pravda. Le Monde má za to, že v minulém roce tři tisíce lidí zemřelo kvůli útokům islamistů ve světě. A takže vlastně tady máme co dočinění s hnutím, které má za to, že násilí to je legitimní projev je to legitimní projev názoru. To platí pro eh, islámský terorismus, to platí i eh, pro eh, mm, minulý týden ty vandaly, kteří řádili v Paříži. Takže zde v těch různých reportážích o událostích v Paříži z minulého týdne, tak slyšíme lidi, Eh, kteří eh, vidí budovu, která hoří například eh, a tam hořeli, málem uhořeli matka s dcerou v jednom po, mm, poschodí té budovy, kde boha, bydleli bohatí a tam na, na, na ulici křičeli upálíme bohaté, takže to najednou se stalo jakoby legitimní, takže o to tady jde v extremismu, je to legitimizace násilí jako způsob projevu. Uh, jste mm, já e, ve Versailles, hovořil jsem se starostou, tam je e, synagoga, kde Mohamed Mera e, zavraždil děti rabína v židovské škole a když někdo zabije děti prostě jen tak, tak vlastně to znamená, že dochází k dezhumanizaci člověka. To není přece lidské, takže pozor na to je třeba si dát pozor na fakt, abychom eh, mm, ty eh, názory eh, neodsuzovali jen tak. Máme třeba silné názory, ano, a když má, protože zde přece máme základní svobodu projevu a když je to problematické, tak je třeba to, aby to řešili soudy. soudy. A ten certifikát, no, to trochu se mi moc nelíbí během francouzské revoluce kdy bylo 3 eh, eh, tisíce žen skončilo pod gilotinou, 17 tisíc celkem a další a další byly, eh, tak mm, tam také se vydávaly takové certifikáty, že se někdo chová občansky. A když se nechoval občansky, neměl to osvědčení, tak šel pod gilotinu. Takže pozor na to, na takovéto označování anebo eh, třeba eh, dávat někomu stigma nebo nálepku, eh, že je extremista. Pozor na to. Také zde hm, hm, přece policie má ty seznamy a když nakonec ti extremisti přejdou k činům, tak co s tím uděláte? Nemůžete někoho dát do vězení předem jako prevenci, když je anarchista, když je islamista. To ne. To je v praxi obtížné bojovat proti extremismu, takže Možná vaše iniciativa je jednou z odpovědí, ale já bych byl opatrný. Stefan. Děkuji, Stefane. A nyní poslední, paní v Savíní, také z Francie. Dobrý den. Já budu hovořit francouzsky. Takže já jsem členkou skupiny 3, jde nám o různorodost v Evropě a já jsem eh, byla vyzvána, abych si vzala slova, protože jsem nechápala smysl této občanské iniciativy, nechápala jsem i ta slova a moje rešerš a nechápala jsem ty rešerše a takže moc, to jsem slyšela, mi to nevysvětlilo ani. Takže nejenom zde hovoříte o extremismu, ale také hovoříte o vnitřním trhu, já jsem to prostě nepochopila. A teď mi to možná je trochu jasnější, teď na základě této diskuze, ale Pořád se vidím hrozby, hrozby v této iniciativě, hrozby ve světle hodnot Evropské unie, které dnes ráno jsme si tady připomněli i včera, to znamená lidská důstojnost, základní lidská práva, demokracie, svoboda, sociální spravedlnost, rovnost, oddělení moci ve státě a právní stát. Já se cítím ohrožena. Ohrožena je svoboda projevu přece eh, zde Eh, eh, pokud někdo jaksi má nějaký nesouhlasný názor, tak ho nemůže vyjádřit. A zde eh, naše zakladající smlouvy jsou téměř ústavou a řada občanů to kritizuje, chtějí změnit tuto ústavu a chtějí skoncovat s politikami škrtů v rozpočtu a e, ne, e, nekalé soutěže mezi státy. Některé státy tedy, e, které neplatí, ne, neaplikují stejná pravidla, třeba pokud jde o užívání pesticidů, pokud jde o zemědělství nebo mzdy. Extremismus my jsme si to tady trochu osvětlili, ale potřebujeme o tom ještě déle diskutovat, abychom věděli, co to vlastně znamená, abychom byli konkrétnější. Pokud jde o to eh, označit tak hnutí extrémní, mm, xenofobní mm, hnutí, tak ano, ale pokud jde zabránit veškeré kritice, veškerému sociálnímu hnutí ve společnosti, veškerým kritickým hlasům, tak zabránit, tak říkám ne. Potom vaše iniciativa ve mně vzbuzuje velkou nedůvěru. Pro mě, co je naléhavé, je boj proti chudobě, proti nerovnosti ve společnosti a pokud budeme pokud nezvyřešíme toto, tak celý problém nevyřešíme. Děkuji. So, as a conclusion of the... Takže na závěr této debaty především chci poděkovat vám všem, protože váš příspěvek k této významné věci je opravdu podstatný. Chci především poděkovat organizátorům této iniciativy, protože vy přecházíte od slov k činům. Abychom byli schopni bojovat s extremismem, může se stát, že vznikne další extremismus, jiný typ extremismu, ale já si myslím, že vaše iniciativa si je toho rizika vědoma a snaží se zaměřit na to, co je podstatné. A já mám radost, že tato iniciativa konečně vznikla jako strukturovaná odpověď, strukturovaná, strukturovaný útok na naše hodnoty Evropy, na základ Evropy. Nejde jenom o listinu základních práv, ale jde také o to, co je v článku 2 smlouvy. To jsou ty základní hodnoty a základní uspořádání naší Evropy. Takže ještě jednou děkujeme za to, že jste se do toho pustili. Já si myslím, že jsme vyslechli také věci, které by měly být zásadní a rozhodně by měly být zohledněny. To byly ty poslední dva příspěvky Stefana a Genevier, protože samozřejmě, když chcete dělat dobro, tak také hrozí, že se přikloníte k extremismu. To může být pro Evropu také nesmírně nebezpečné, ale jsem naprosto přesvědčený o tom, že to není váš případ, že to není váš úmysl a vaše iniciativa přichází v pravý čas, vzhledem k tomu, v jaké době žijeme. A také jsem rád, že mohu říct, že to není jenom ukázka toho, že když se občané chopí iniciativy, může to pomoct v budování Evropy. Já vám přeji hodně štěstí při ověřování podpisů. Jsem si jistý, že velká část jistě bude ověřena a až to oficiálně předáte komisi, rádi se zúčastníme také slyšení, které uspořádá parlament. Mělo by to být možná ještě v rámci stávajícího funkčního období, možná také ne, nicméně rádi se na tom budeme dál podílet. A při této příležitosti mohu také oznámit, že se v podstatě ubíráme stejným směrem, organizujeme zvláštní debatu na květnové plenáce. Bude to týden před volbami a bude se to týkat antisemitismu. Je to jeden z narůstajících problémů velice nebezpečného extremistického hnutí v Evropě. A musíme to také řešit a musíme eh, jednoznačně říct, co si o tom myslíme. Takže mnohokrát děkuji. A nyní přejdeme k druhé diskuzi Já bych chtěl vyzvat zde pana předsedu Berlasconiho a místo předsedu výboru pro ekologii z Francie, pan Bernasconi. Monsieur le président Bernard... Pane předsedo Bernasconi, paní místopředsedo, eh, předsedkyně Mindy Patriku, především vítejte, vítejte na plenárním zasedání Evropského hospodářského sociálního výboru, to je vždycky velké potěšení, zde vás uvítat v Bruselu mezi námi a je to také způsob, jak vám poděkovat za vynikající přijetí, kterého se nám dostalo před pár měsíci v Paříži Eh, na půdě vašeho, Evrops- vašeho hospodářského, sociálního, environmentálního výboru. Takže je vaše instituce. Děkuji za vynikající spolupráci která je mm, udrži, která je trvalá, stará, tradiční a mm, zde jsem Texbury říkal, že eh, eh, kámen má naději, že bude pouze kamenem, ale když, eh, budeme, když je budeme ty kameny dávat k sobě, tak se z toho stane chrám. Takže vybudujeme společně tento evropský chrám. A eh, zde máme za sebou hodně úspěchu eh, v naší spolupráci. Vaše instituce aktivně se podílí na výročních zasedáních generálních eh, tajemníků a předsedů hospodářských výborů jednotlivých eh, členských států a i náš eh, předseda Gonzalo Lobo se to zúčastňuje. Jste i velice aktivní v konzultacích s občany a podobně, v dalších dalších oblastech, v ekologii a podobně. My tedy Eh, s vámi po, hm, počítáme eh, při naší práci. Eh, například před pár dobou to bylo, když jsme pracovali na Bílé knize o Evropské komise o budoucnosti Evropy, kde můj předchůdce zahájil velké konzultace, velké připomínkové řízení po celé Evropě a participace byla obrovská. A zde i 18. Eh, eh, května 2017 se zorganizovaly velké konzultace, které vedly k vynikajícím výsledkům, které eh, mm, se ocitly potom ve vaší rezoluci, v naší rezoluci, když jsme se vyjadřovali k Bílé knize komise. Milý Patriku, budou, diskuze o budoucnosti Evropy, to se završí 9. května v Sibiu a při této příležitosti šéfové vlád eh, dají politickou odpověď na tuto rozpravu. A zde před evropskými volbami to bude poslední vlastně signál, který bude takto vyslán a to ovlivní mm, mm, případně Eh, eh, potom eh, to bude použito pro formování nové komise koncem června. My jsme se snažili hodně přispět do této tematiky právě že jsme, tím, že jsme i přijali stanovisko, které se nazývalo Evropa naslouchá občanům. To jsme přijali včera na našem plénu. A to tedy naše plénum toto stanovisko přijalo včera. My jsme tak vyslali několik signálů a neustále opakujeme, že podporujeme eh, evropský projekt, budování Evropy, její hodnoty, její výsledky, její výdobytky. A také i zdůrazňujeme, že je nutné na evropské úrovni mít globální strategii a tak i realizovat agendu 2030. To znamená, aby to byla Evropa, která skutečně bude udržitelná. A udržitelná agenda znamená vyváženou strategii, tak abychom integrovali eh, konkurenceschopnost a i ochranu životního prostředí a sociální inkluze. A také i zde zdůrazňujeme, že je nutné připravit se na skutečnou digitální transformaci, která umožní evropským podnikům zůstat motory inovace v tomto rychle se měnícím světě. Kromě toho je třeba i jakožto protagonisté, nejenom jako posluchači, se zapojit do evropské debaty o budoucnosti Evropy a o institucích EU. Milí, milí kolegové, milí pane předsedo, dovolte, abych zmínil další velký příspěvek výboru k této debatě o budoucnosti Evropy. Jde o naši akci, která se nazývá Občanská společnost pro renesanci z 21. února. Zde chci především poděkovat francouzskému, eh, francouzské místopředsedkyni Karol Kuver, tedy za, za příspěvek eh, při závěrečných projevech této akce. Tam měla obrovský úspěch, bylo tam více než 400 eh, účastníků a řečníků a mm, partic- i to bylo velice sledováno novináři, takže tak jsme vyslali jasný Eh, signál, jasné poselství. Evropská občanská společnost potvrzuje, že podporuje evropský projekt a zde existuje takový mocný triptych udržitelný vývoj, mládí a evropský projekt. Je to projekt, který bude garantem základních hodnot, demokracie, svobody a solidární, konkur, solidárního přístupu, konkurenceschopnosti a inkluzivity. Tak jsme byli schopni zmobilizovat eh, všechny úrovně občanské společnosti ve světle voleb. A eh, zdůraznili jsme, že tyto volby jsou velice důležité a více než kdy jindy jsme chtěli, jsme apelovali na bdělost a angažovanost. Je třeba spojit síly, a e, zajistit vyšší participaci s jasným mandátem, posílit evropské instituce a evropský projekt do budoucích let. Mm, náš výbor spolu s dalšími institucemi jsme začali vytvářet konkrétní komunikační plán, kde zdůrazňujeme výdobytky, úspěchy Evropy a také, co je třeba zlepšit, změnit, aby to bylo efektivnější, výkonnější. Je třeba bojovat proti euroskepticismu, proti populismu, extremismu. Eh, mm, ti používají veškeré argumenty, aby očernili Evropu. Je třeba bojovat proti těm, kteří nemají jiný recept, než všechno zbourat, zničit. A, mm, a s tím, že předkládají iluzi, že eh, že vyhnat cizince a vybudovat hranice mezi státy, že to bude řešení ku blahu všech. Ale podstatě nemají žádné konkrétní řešení komplexních problémů dnešního světa. A jejich cílem je pouze eh, pracovat se strachem eh, společnosti a díky tomu získat moc. Když jsme to, mm, to jsme již všechno zažili. Tady pamatujeme deja vu, to stálo 60 eh, milionů mrtvých v minulém století. A takže demokracie potřebuje veškerou naši podporu, abychom ochránili mír, který jsme vybudovali za posledních 60 let společně. A právě proto musíme skonsolidovat veškeré aliance, veškerá spojenectví, jak já tomu říkám, renesance Evropy. Právě proto jsem také eh, velice eh, rychle a veřejně podpořil dopis Mm, prezidenta Macrona evropským občanům, ve kterém on také apeluje na renesanci Evropy. Já jsem eh, si k tomu nepožádal o autorská práva, ale prostě mě okopíroval. Takže zde Jean-Jacques Rousseau řekl, nikdy větší, krásnější, užitečnější projekt, eh, než je stálý a univerzální mír mezi národy Evropy. Děkuji, že jste přišli a milí Patriku, máš slovo. Merci. Merci. Monsieur le pane předsedo, milý Luka, dámy a pánové, členové eh, eh, Evropského hospodářského sociálního výboru, dámy a pánové, eh, než začnu s projevem, tak musím říci, že skutečně je to pro mě velká čest, že mě zvete, abych před vámi pohovořil. Vlastně já jsem zde naposledy vystoupil před dvěma lety a já jsem rád, že mohu se s vámi podělit o své názory v takto klíčové eh, chvíli právě pro francouzský výbor. Já jsem také šťastný, že mohu konstatovat, že cíle, které tak vehementně byly vyjádřeny na začátku mandátu, že byly splněny, to znamená posílit vztahy mezi mojí institucí a vaším výborem. Jsou to vztahy, které samozřejmě usnadňují Eh, vytváření společenství hodnot a eh, ideí a také i naše odhodlání to posiluje. Já eh, také i mohu říct, že paralelně v podstatě těžíme z těchto privilegovaných vztahů, které já osobně mám již několik let s vaším předsedou. Skutečně to platilo s Georgem Dasizem, kterého zde vítám, a to i platí pro vás, pane Luka, milý Luka a já rád vždy jsem vás 10. Mm, eh, eh, dubna přijmu v Paříži, abychom hovořili o budoucnosti Evropy, o tématu, o kterém hovoříme i dnes zde. A to, je pár, to bude pár týdnů před evropskými volbami, tudíž určitě nás všichni budou sledovat. A Mm, samozřejmě my zde máme alarmující zprávy, že lidé nepůjdou k volbám a je třeba tedy, abychom vyjádřili jasně naši vůli. Ano, je třeba chránit tuto velkou evropskou myšlenku. I když je neperfektní, tak stejně Evropa je pouze jediným možným eh, eh, originálním konstruktem 21. století, nemá další alternativu a nemá další paralelu jinde na světě. A v podstatě eh, tudíž v tom je naše síla. A naše unie není pouze mm, mm, něco, co v podstatě konkuruje státům a co by mělo zmizet. Ne. A proto zde máme tu iniciativu, která se nazývá Zastavte extremismus, o tom jste hovořili dnes dopoledne, a eh, to nám říká, jak budoucnost Evropy je dnes spochybňována zvnějšku i zevnitř a různými suverenistickými chimérami, jako těm, kteří chtějí Brexit, populisty a podobně. Jsou to lidé, kteří Eh, umí v podstatě eh, jenom poukazovat na ty slabiny Evropy a zapomínat na její mm, úspěchy. A proto je třeba teď jednat, především v době, kdy nás čekají volby do Evropského parlamentu. Je třeba reagovat, jednat a eh, proto, aby Evropa měla nové cíle, byla schopna korigovat určité nedostatky, aby zlepšila svoje image a aby i ukázala, že je blízko občanům a aby ukázala, protože to je nedostatečně viditelné, že ani není hračkou nějakých lobbystů, ani eh, vězněm nějakých byrokratů, tak jak to často karikaturně vidíme. A nakonec je třeba tak jak Lika si řekl, když si přijel eh, do Paříže, je třeba si říci, ano, Evropa musí mít projekty, které budou mobilizovat lidi, které je naplní nadšením a musí tedy eh, humanizovat, eh, poličtit tu průmyslovou revoluci a je třeba, aby vyřešila především environmentální krizi, která ohrožuje nás všechny, ale především ty nejslabší a ekonomika nemůže se oddělovat od sociálních práv. A za těchto podmínek, eh, jak jste správně řekl, si můžeme eh, eh, dovolit říci, že dojde k renesanci Evropy. Je zřejmé. Je evidentní, že Evropa již nebude moci se budovat bez občanů, bez lidí, bez občanské společnosti, bez bez eh, eh, eh, toho, aniž by zapojila všechny. A doba se změnila. Evropští občané dnes chtějí se vyjadřovat, chtějí, aby jejich hlas byl vyslyšen a my jsme vlastně takovými jejich zprostředkovateli a tudíž nás se to dotýká. My nemůžeme být pouze pozorovateli toho, co se v politice děje, pouze vydávat nějaká nezávislá stanoviska, názory. Ne. A my jsme, a já to tady říkám možná ne příliš skromně, ale já jsem přesvědčen, že jsme vlastně takovou rovnováhou, takovou moudrostí, takovými, kteří působí v terénu a kteří mohou usnadňovat dialog a tedy konsensus. A objektivně naše příspěvky, naše doporučení, naše stanoviska jsou nezbytnými nástroji pro ty, kteří chtějí sociální smír. Tady eh, hovořím s plnou znalostí věcí, protože eh, čtyři měsíce moje země je zmítaná no, tím sociálním hnutím, což ukazuje, že eh, naše politika, ať pravicová či levicová, že není citlivá vůči dialogu a e, my u nás trpíme velkými tenzemi teď e, a i různými těmi excesy, ke kterými dochází, protože se do toho zapojili profesionální vandalové, jak z extrémní pravice i levice. A to, je možné, to bylo všechno možné předjímat a vyhnout se tomu vyhnout se tomu, aby to nabilo takových rozměrů. E, francouzské žluté vesty nejsou mezi prvními, kteří by takto jednali a i když e, jsou například e, v roce 2011 to byly ve Španělsku, e, to bylo hnutí indignados těch roz, rozněvaných, ale to je teď hnutí, které se i projevuje už i v Belgii a jinde, takže zde tato hnutí teď využívají sociální sítě a ti organizátoři protestů, manifestací teď mají nástroj vlastně, jak zajistit, aby jejich hlas byl slyšen a abychom se vyhnuli tomu, že naše demokracie eh, nebude vlastně podkopána, pošlapána, tak je třeba, abychom eh, i my se rozvíjeli. I zde my máme, eh, my jsme vydali takové, takovou, takové stanovisko, jak rekonstruovat Francii. Takže zde my hovoříme o právě demokracii a je třeba nalézt lepší rovnováhu mezi reprezentativní demokracií, mezi e, těmi, kteří zastupují lidi, tedy volenými zástupci, a občany, kteří musí více participovat. My jsme tedy vydali stanovisko, vlastně to je taková premiéra. My jsme do toho zapojili, do přípravy tohoto stanoviska, i občany. A někteří, tito občané, i pracovali s našimi členy našeho výboru v, jednom, v jedné komisi. My chceme, aby občané více a více chodili na zasedání našich plena, našeho pléna, abychom je více a více zapojovali do naší činnosti. Já zde si přeji, aby došlo i k této transformaci eh, v, eh, v rámci příští ústavy, tak jak to chce prezident republiky Macron. Ten hovoří o eh, novele ústavě. Je třeba, aby participativní demokracie byla posílena více a více, aby se občané zapojovali. My v našem výboru přece máme naše know-how, kompetence, takže nadešla chvíle, abychom se o něj podi- podělili. My eh, nevyjadřujeme názory eh, nějakých politiků, politických kruhů a eh, my jsme tím místem konvergence, tím místem konsensu v obecném zájmu lepší kompromis je, když každý je schopen akceptovat to, že se něčeho musí vzdát. A to všechno v demokracii, mm, která e, musí více a více stavět na kompromisu. E, Eduard Filip, náš premiér, minulý týden byl na našem výboru, kdy se zúčastnil prezentaci tohoto stanoviska a mm, Eh, on řekl, já si nejsem jist, můžeme všechno vyřešit eh, v demokracii bez politického kompromisu? Položil tuto otázku. Já jsem si jist o opaku, řekl. Konec citace. Jak i vy cítíte, všech, ve všem jde o rovnováhu. Eh, a zdá se, že již se to nějak rýsuje. My jsme tady teď vlastně v době, kdy příští týden náš parlament bude se zabývat revizí naší eh, ústavy, což povede i k revizi našeho výboru. Je to reforma, mm, mm, pro kterou se již vyjádřil pan Macron v červenci 2017. A takže on tomu říká eh, eh, budoucí tedy podoba budoucího parlamentu, budoucího výboru. O co mu jde? Jde mu o lepší interaktivitu mezi vládou a parlamentem a dalšími institucemi a my budeme mít roli takového poradce a systematicky tedy budeme řešit veškeré návrhy, které se týkají hospodářství, sociální sféry i ekologie. A vlastně tady jde o to, aby občanská společnost přes nás se mohla více vyjadřovat. A potom případně na základě toho eh, budou se moci definovat různá vakua, která tam eh, zjistí. A druhá, druhý, eh, druhý bod této reformy je abychom se stali takovou, takovou, takovým orgánem, který bude e, organizovat veřejné konzultace, veřejná připomínková řízení prostřednictvím různých peticí a podobně a včetně e, toho, že bude využívat e, digitální elektronické cesty a poté se to bude předkládat Národnímu schromáždění a Senátu, tedy našemu parlamentu a ti případně budou reagovat na tyto občanské iniciativy. Dámy a pánové, takže to jsou takové hlavní rysy té reformy, kterou, eh, která se nás týká a vlastně my, eh, tak, tak se po, by měla posílit eh, naše role vlastně mm, tak, takového spojovacího článku. Já jste mm, mm, Mm, zde eh, máme, eh, eh, my máme tedy i asociaci frankofonních zemí, 16 zemí a máme zde, mm, tedy se kterými spolupracujeme, i vy jste tedy pozorovatelem této asociace a já lituji tedy, že bylo rozhodnuto mm, v Brazílii, že od ledna se pozastaví eh, tedy činnost Rady pro hospodářský sociální výbor, kam my v podstatě patříme, to je naše rodina, což je v podstatě další článek demokracie, který mizí tímto. My přece v Evropě musíme naopak posilovat tyto vztahy s občany a s občanskou společností členských států eh, s občany, eh, s živými silami, eh, eh, se kterými musíme konzultovat o tématech, která lidi zajímají a tak, jak to ukázali nedávné konzultace, jako sociální témata, ekologie, to je, a hm, zde my si přejeme tedy velkou reformu, aby došlo ke skutečné renesanci, jak řekl Luka. Je to slovo, které v nás způsobuje velké naděje a já jsem hrdý na to, že spolu s vámi a se, s Evropským hospodářským výborem mohu na tomto participovat. Děkuji. Merci bien, président. Děkuji, milý pane předsedo. Já se potom k tomu ještě vrátím v závěrech. Eh, pohovořím o této důležité ústavní reformě a doufejme, že se podaří. A nyní zahajuji rozpravu s našimi členy. Jako první je Mihaj Ivasku z Rumunska. Dvě minuty. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já využiji svoji mateřštinu. Raportor al opiniei recent adoptate în plenara de ieri privind viitorul Europei. Ano, včera na plénu eh, jsme eh, mm, přijeli stanovisko, které se týká evropských hodnot a budoucnosti Evropy. Já jsem rád, že mohu vysvětlit některé ty myšlenky, které byly jednomyslně akceptovány na plénu v tomto tak významném období pro Evropu, kde my jsme vystaveni, tedy čelíme Eh, volbám eh, a zde mm, bude se konat summit v Sibiu a potom Brexit a celá ta nejistota kolem Brexitu. Pane předsedo, pro eh, pro nás lidská práva, demokracie, důstojnost, sociální smír, rovnost, oddělení moci ve státu, právní stát, to jsou hodnoty, Eh, na kterých byla postavena Evropská unie, jsou to hodnoty, o kterých nelze diskutovat eh, a to musí být eh, východiskem pro naši reformu i pro summit a závěry ze Sibiu. Za druhé, Náš výbor má takovou vizi, že solidně udržitelný rozvoj ve všech státech musí být doprovázen sociální, sociální, sta, so, eh, sociální vývojem. My jsme udělali velký pokrok a nyní Evropská unie je jeden z nejstabilnějších, nejbohatších regionů na planetě, ale pořád zde existují velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o sociální soudržnost a jediné řešení je konvergence směrem nahoru, kdy je třeba tedy zlepšovat a zbližovat eh, pracovní podmínky a životní podmínky mm, a komunikovat s občany, protože občané často mají za to, že pozitivní dopady eh, členství v EU, eh, tak ty přijdou jen tak sami o sobě. Myslíme si, že je třeba věnovat větší prostředky právě na to, aby ty výhody členství v EU se dostaly k lidem, aby všichni občan. A proto občané by měli mít možnost využívat všechny komunikační kanály a mm, mm, hospodářské partnery, nevládní organizace a já, Viktor Igor říkal, že budoucnost eh, eh, mm, je důležitá pro eh, slabé, je neviditelná a pro odvážné je to ideál. Takže buďme odvážní. Děkuji, Michaile. Have the courage to cut you on the já jsem nenašel odvahu tě přerušit. Nyní Viktor Hugo. Pardon, nyní Jaček Kravčík, předseda skupiny zaměstnavatelů z Polska. Prosím, máte tři minuty. Okay, good uh, morning everybody. Děkuji za slovo, dobré dopoledne vám všem. Děkuji, pane předsedo. Tady mne najdete. Před několika měsíci jsme se setkali v Paříži. Vítejte prosím v e ASV. Jsem velice rád, že je tady e, někdo s podobnou minulostí jako my. Já vím, že vy víte, odkud pocházíme, jako zastupujeme. Pane předsedo, vyjádřím se velice stručně. Naše skupina včera přijala prohlášení která se eh, nazývá Sjednocená a silná Evropská unie. O co tam jde? Zaprvé jsme přesvědčeni, že je zapotřebí směřovat ke silné a jednotné Evropské unii, poněvadž pouze taková ta unie bude schopna zastupovat nás na tomto velice um, konkurence plném uh, globálním dějišti. Občané stojí o bezpečnost a dobré životní podmínky. Jednotná Evropa je silná právě ve své rozmanitosti. Pouze společnou prací se nám podaří vytvořit eh, dostatečné kapacity pro to, abychom vyvíjeli vliv na venek. Nadále jsme hrdě na to, jak žijeme, ale abychom mohli nadále takto žít, musíme také vytvořit eh, podmínky pro úspěšnou podnikatelskou činnost. Musíme být schopni vytvářet eh, prostředky, které potažmo poplynou do vzdělávání a sociálního zabezpečení, stejně jako zdravotnictví. A abychom tak eh, tohoto dosáhli, musíme se připravit na budoucnost. Je zapotřebí společně usilovat eh, mezi členskými státy o rozvoj všech těchto oblastí, které jsem zmínil, dokončení jednotného trhu, posílení Evropské měnové unie a podpora mezinárodního pod obchodu jsou důležité a proto musíme vytvořit adekvátní podmínky pro malé a střední podniky a ostatní podnikatele. Toto jsou hlavní prvky eh, tohoto nového prostředí, které chceme vybudovat. Také věříme v otevřené hospodářství a společnost nelze ubírat eh, z těch snah eh, zastávat eh, evropské klíčové hodnoty. Pane předsedo, závěrem bych rád uvedl, že jsem pevně přesvědčen, že otevřené hospodářství a otevřená společnost jsou přínosné všem evropským občanům. Zaměstnavatelé, obchodníci, podnikatelé, to jsou také občané. A my všichni nyní musíme mobilizovat své zdroje. Nadcházející volby do Evropského parlamentu jsou nejenom privilegiem, ale také odpovědností. Nyní načal čas jedna, nastal čas jednat. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo Pierre Jean Coulon z Francie. Skupina dvě. Tři minuty. Pane eh, předsedo, milý Patriku, Eh, ty si nám před chvílí řekl, že nadešla chvíle, aby eh, aby naše orgány eh, jaksi byly povýšeny na tu úroveň, kterou si zaslouží. My již nemůžeme být pouhými pozorovateli politické činnosti a jenom vydávat nezávazná stanoviska. Já si myslím, že přišla chvíle, abychom aby skutečně naše instituce byla brána tak, jak má, ať je to v Evropě či na národní úrovni. A zde my bychom se měli stát takovými budoucími zastupitelskými komorami. Ale pozor na to, abychom nezapomněli na minulost, na to, co vlastně eh, udělalo z nás silné různorodé, bohaté instituce, bohaté na myšlenky a mm, aby na to náhodou se nezapomnělo mezi politiky. Když pan eh, prezident eh, eh Bernasconi nám říká, že bychom se měli stát takovou komorou, eh, přes kterou budou participovat občané. Takže já si pamatuju na diskuzi v Biru před 46 eh, hodinami, kdy jsme hovořili o formě veřejných konzultací, jak tedy zapojovat instituce jako naše do těchto konzultací. Je to jiné, než to bylo dříve. My zastupujeme občanskou společnost, ano, ale ta reprezentativnost je větší než dříve a je třeba skonstatovat teď, že v podstatě bohužel jsou to ty E, sítě, ty digitální cesty, které mají přednost, mají větší váhu, než e, je konzultace přes podobné instituce jako naše. Takže pozor na to, aby náhodou nezmizely ty skutečné konzultace, které děláme my, a e, aby nepřevážely pouze ty digitální cesty, elektronické cesty. Proto, pane předsedo, já bych navrhl, abychom my posílili vztahy abychom se posílili konkrétně, abychom více se zamýšleli nad posílenou spolu, spoluprací zástupců občanské společnosti a mm, možná mezi těmi, kteří skutečně si to přejí, abychom společně se připravovali e, a skutečně prováděli ty reálné konzultace a reálně zastupovali občany, protože jinak nás to smete přátelé. Já nevím, hm, jak a kdo, ale Italové to vědí velice dobře, co se tam stalo s jejich národním výborem. My bychom měli anticipovat eh, a ne jenom reagovat ex post. Děkuji za ten krásný den, děkuji, za, děkuji kolegovi Bernaskonovi, který nás pravidelně přijímá v paláci Jena ve v Paříži, takže děkuji. Merci bien. Děkuji a nyní má slovo James. Morris, Spojené království. One minute. Severní Jirsko. Thank you very much. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám jenom jednu minutu, tak eh, se budu snažit vyjádřit co nejstručněji. Jak jste řekl, Severní Irsko je tím okem orkánu Brexitu. Já bych si přála, aby v mém rodišti, respektive tam, kde žijí, byl mír a aby byl mír také pod, na celém světě. Jak jste řekl, přišel čas mobilizace. A více než to jiného, musíme inspirovat eh, mladé lidi, naznačit jim, jak by se mohli představovat eh, budoucnost a jak v ně doufat. Všichni, děti, důchodci, pracující, se musí spojit tak, aby nebylo zničeno všechno, co tvoří náženost. Jediným způsobem, jak to zajistit, je, že Evropa bude v čele všech těchto snah a že se opravdu jí podaří um, zapojit všechny do toho evropského projektu, který přinese mír. Děkuji. Nyní paní Emmanuel Butoc Tups z Francie, prosím, také jednu minutu. Děkuji přesně, pane, pěkně pane předsedo. Zdravím také Patrika. Jsem velice ráda, že vás zde dnes můžeme přivítat. Samozřejmě je to velice důležitý symbol pro Evropu, že se zde dnes objevujete, i když to možná eh, není tak silné, jako když se objevíte u vás doma. Ehm, líbí se mi velice, co jste mm, odvedli za práci ve vašem fóru, pokud je o modernizaci, eh, rovnost pohlaví. Líbí se mi, jak jste dynamičtí. Jste opravdu předvojem všech těchto snah. Máme stejné cíle. Myslím si, že Ehm, se opravdu musíme občanům přiblížit, jak tady mnohokrát zaznělo. Musíme udělat maximum pro naši budoucnost, jak na národní, tak evropské úrovni. Vy máte spoustu zkušeností, můžete se s námi podělit o nejrůznější věci, ať už jsou to partici- nástroje participativní, nástroje a tak dále. Určitě bude dobré, pokud budete v této linii pokračovat. Pokud je o petiční činnost, tak eh, v této věci došlo také k rozvoji ve, eh, ve Francii. Máme tady nové formáty, inkluzivnější formáty participativní demokracie, eh, které jsou k dispozici všem občanům a to je pro nás velice významné. Také ten systém otázek a odpovědí, celá tato diskuse. Občané se musí mít možnost vyjadřovat, ale je zapotřebí mít k dispozici systém, který umožní tu plnohodnotnou diskusi, čili i to, aby občanům se dostalo odpovědí na jejich otázek. Pokud o eurovolby, tak eh, samozřejmě zde můžeme jenom, můžeme jenom čekat, jak to dopadne, ale poté se opět musíme pustit do práce, poněvadž máme na starosti dlouhodobý projekt. Demokracie se musí pěstovat, eh, nelze to lidem vnucovat. A je třeba zavést nové formy participace, zapojování, abychom Eh, dělali osvětu a aby se občané stotožnili a nikdo nebyl vyloučen. My všichni víme, že před námi stojí složité výzvy, boj proti změnám klimatu, eh, přechod na eh, oběhové hospodářství, mm, rozdělování výhod této prosperity, kterou zažíváme, takže my na tom pracujeme a určitě můžete s námi počítat. Děkuji, Emanuel, a krásná francouzština opět, takže Belgie nyní opět francouzština. Děkuji, pane Bernaskony, děkuji, že jste zareagoval na pozvání. E, v podstatě my zde jsme v centru reprezentativní demokracie, stejně jako ostatní výbory podobného charakteru v Evropě, které jsou zásadní pro to, aby vedli studie, dělali analýzy, aby které umožní například sociálním partnerům vyjednávat eh, smlouvy mm, s plným vědomím eh, stavu. Bohužel řada vlád, které to dělají často eh, i pod jaksi záštitou těm doporučení, které jim vydává komise, tak v podstatě nereflektují tyto názory, tyto dohody, které uzavíráme, což má přímé dopady na úroveň mest, na kvalitu zaměstnání, na eh, sociální ochranu, na vzdělávání i na udržitelný vývoj. A to všechno samozřejmě má negativní dopad na eh, interní poptávku a na ekonomickou prosperitu. Samozřejmě krom nemluvě o sociálním pokroku a sociální konvergenci. Já mm, to nechci zjednodušovat, ale nedivme se, že v určitém okamžiku potom e, začnou lidé volit e, populisticky, že začnou projevovat svůj hněv na ulicích, jako žluté vesty například. Což vlastně znamená nárůst nedůvěry. Nedůvěry k, tom, k těm zástupcům, kteří mají zastupovat. A v podstatě to všechno vyplývá z těch eh, sociálních dialogů. A, takže mm, samozřejmě popírat eh, roli takovýchto volených zástupců nebo těch, kteří e, jsou nositeli hlasu lidu, jako jsme my, tak to je všechno na e, úkor demokracie. Takže my, jako taková platforma pro konzultace, my bychom měli hrát jasnou roli a tak přispívat k reprezentativní demokracii. Ale já Eh, si myslím, že teď mm, je to velice těžké vůbec, abychom my pomohli ke zlepšení mm, eh, sociální ochrany a pracovních podmínek, eh, přímá demokracie nebo participativní demokracie je velice relevantní, ale má své limity, jak to teď vypadá. Takže větší transparentnost, lepší komunikace s veřejností Eh, a my bychom měli vyhodnocovat politiky, které nyní se zde v Evropě provádí, měli bychom se snažit je opravovat, rektifikovat. A eh, tedy ty, které nenesou své ovoce, nejsou v zájmu pokroku. Takže je pravda, že některé vlády ignorují zcela eh, naše stanoviska i dohody se sociálními partnery, takže je třeba, abychom donutili ty vlády, aby se od, aby to odůvodňovali. A, a e, protože jenom tak budeme schopni opět obnovit naši důvěryhodnost, e, sociální dialog a sociální pokrok. Takže kdybyste nám mohl říct, co si o tom myslíte, tak předem děkuji. Merci, Sharon. Děkuji, milá ano. A nyní má slovo Kristof Balon z Polska. Uh, thank you, President. Dear President Banal. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu předsedovi Bernasconemu. A děkuji za tu loňskou schůzku v Paříži s polskou delegací. A také za návštěvu vašeho zástupce v Paříži. V loňském roce to byl opravdu cený příspěvek k polské diskuzi o tom, jak vylepšit občanský dialog v Polsku a jak vybudovat novou instituci. Ale já mám na vás i otázku. Týká se to toho hnutí žlutých vest. Vy jste to zmínil. Ale pro mě je důležitá otázka, jestli a zda o tomto hnutí vůbec u vás mluvíte. Máte nějaké členy, kteří k tomu hnutí patří? Je to z vašeho pohledu součást organizované občanské společnosti, anebo je to spíš populistické hnutí? Hnutí, které je jakousi paralelou organizované občanské společnosti a nepatří k ní. Ta otázka je důležitá, protože Francie samozřejmě patří k jádru Evropy a proto to, co se děje ve Francii, má obrovský význam pro celou Evropskou unii i pro jiné země. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo paní Brenda King ze Spojeného království na tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. A já vám chci mnohokrát poděkovat za nesmírně pozitivní a inspirativní vystoupení. Já jsem z Británie. To je věc, kterou opravdu vítáme. Potřebujeme povzbuzení. Já se chci zaměřit na Afriku a obchod. Jak možná víte, váš prezident, pan Macron, 16krát navštívil Afriku té doby, co se stal prezidentem. A při třetí z těch návštěv byl v anglofonních zemích. A víte, že dřív podle zákona platilo pravidlo, že hlava státu Francie se zaměřuje na frankofonní země a Británie na anglofonní země. Tím se možná vysvětluje, proč eh, loni paní Mayová zavítala do Afriky. Vysvětluje to také její velký protest, protože chtěla být stejně cool jako francouzi, nicméně vážně. Minulý týden byl v Keni, zahajoval tam, nebo otevíral tam linku, výrobní linku na Peugeot 308, takže opravdu eh, usiluje o to, aby posílil obchod mezi Francií a snad Evropou a Afrikou. Takže já se vás ptám, jestli oba výbory spolupracují, aby napomohli tomuto cíli nejenom z pohledu Francie, ale z pohledu Evropy jako takové. Tento výbor má fórum pro Afriku a pro Evropu, pro občanskou společnost. Patří k tomu i soukromý sektor. A je to velice aktivní výbor. A my na červen chystáme schůzku hospodářských a sociálních aktérů z Afriky u nás, v Evropském hospodářském a sociálním výboru. A mě by zajímalo, Jaký výsledek nebo výstup byste si přál právě z této schůzky? Děkuji vám. Děkuji, Brando. A nyní George Dasis. Můj řecký předchůdce Frankofil. Tři minuty. Jak ty to můžeš vědět? No, my už se známe pár let. Děkuji, Luko. Pane předsedo, Bernasconi. Milý Patriku. Milá Karol. Jsem rád, že vás tady vidím. Jsem rád, poněvadž spolupráce mezi eh, francouzským výborem a evropským výborem, tak eh, během mého předsednictví. My jsme se snažili Patriku toto více posílit a jsem rád, že Luka navázal ve stejném smyslu. A děkuji ti za tvůj projev, který pro mě byl velice inspirativní. A také musím říci, i když já pocházím ze světa tedy pracujících a ty ze světa zaměstnavatelů, tak já úplně bez problémů bych podepsal všechny body, které si zmínil, které se týkají v Evropy. Pokud jde o Francii, do toho bych se radši nevměšoval, tak to beru na, jako informaci. Tak dnes eh, zde tedy eh, to vypadá, jako kdyby zde existovala úplná schoda ohledně toho, že je třeba, abychom eh, nadále zachovali Evropu míru. A ty si, Patriku, řekl, že je třeba, pokud jsem do, si to dobře zapsal, velkou evropskou myšlenku. Zcela souhlasím. Já myslím, že s tím souhlasí všichni. Ale jak ji chránit? Jak ji bránit? Ty jsi na to již také zareagoval. Já s tím souhlasím. Především, že nesmíme odpojit ekonomiku od sociálního světa. Bohu, že na to někteří kolegové ze skupiny zaměstnavatelů zapomínají. Ne vždy, ale někdy. Také si řekl, že Evropu nelze budovat bez lidí. To je realita. To znají dobře všichni, kteří si přečetli historii minulého století. A takže první věc. Informovat mladé lidi. Protože mladí lidé si myslí, že se narodili v míru a že to tak bude navždy. No, ono to není daná věc. Je třeba dělat osvětu o tom, co Evropa pro to udělala, aby eh, lidé to nevědí. A potom je třeba, jak si navrhl, i pokročit s určitými tématy, eh, která znamenají, že dnešní občané, mladší či méně mladí, budou mít eh, jaksi pocit, že Evropa je jediné, jejich blaho je v Evropě, zde je to Evropa. Aniž bych byl příznivec Macrona, tak já jsem uvítal veškeré iniciativy prezidenta Macrona a když se mě zeptali, co si o tom myslel, tak já jsem odpověděl, ale dialog, ten jsme již před dávnou dobou začali tady, v našem výboru. Já osobně, já doufám, že vě, většina zde ve výboru brání Evropu již desítky let. Migrační politika. No náš výbor také již daleko dříve, než eh, byl zvolen prezident Macron, tak jsme také přišli s touto iniciativou, takže milý Patriku, já to nebudu dále rozvádět. Já myslím, že jsme na stejné vlnové délce a měli bychom spojit síly, ale i s jinými, s dalšími podobnými asociacemi, organizacemi, abychom přesvědčili politiky, kteří rozhodují, že bez toho, aniž by vzali do úvahy požadavky, touhy občanů, tak nebude Evropská unie a tudíž potažmo nebude mír na tomto kontinentu. Děkuji. Děkuji, Žorži. A nyní má slovo Pirko Raunema z Finska. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat našim stěným hostům. Z francouzského protižku naší instituce – když jsem se dozvěděla, že můžu mluvit minutu, tak jsem se říkala, co bych vlastně chtěla říct. Všechny ty dobré věci, které máme na papíře, a které máme určitě i v srdci. Všechny ty věci jsou správně. Evropa bude mít budoucnost, když se věci budou dařit, když budou správné. Ale některé věci můžeme ovlivnit a k tomu patří také přístup lidí. A lidský přístup vzniká v dětství, formuje se za vašeho mládí. A má to velkou váhu v průběhu celého života. Určuje, jakým způsobem budete přistupovat k přírodě i k jiným lidem. A proto dětství, mládí, prostředí, ve kterém vyrůstáte a úloha rodiny mají velký význam pro budoucnost. Na to jsem chtěla tady upozornit. Děkuji. Děkuji, Pirko. A není Agnes Ser z Maďarska. Také na jednu minutu. Děkuji za slovo. Já bych ráda pozdravila pana Bernasconiho a chtěla bych také poblahopřát k vaší rodinné politice. Myslím si, že právě díky této politice se může Francie pochlubit tím, že netrpí demografickým problémem. Budoucnost Evropy je naší budoucností. A já si myslím, že tato budoucnost úzce souvisí s budoucností našich dětí. Pirko a Jane Morris také zmínili problematiku budoucích generací našich dětí. Já si myslím, že je chybou věnovat se pouze mladým lidem a ne dětem. Vůbec by nebylo od věci, pokud bychom se věnovali také problematice rodinné politiky. Kultura Evropy totiž eh, je takovým společenstvím národních kultur a k tomu samozřejmě patří také jako ta hlavní jednotka rodina. Děkuji. Nyní pan Schwarz z Francie. Bonjour et merci pour vos inter... Dobrý den a děkuji všem za příspěvky. Děkuji vám dvou, tedy předsedům, tedy evropskému i francouzskému. Podle mě eh, je to eh, Oba tyto eh, projevy se zaměřily na nutnost vzít do úvahy i environmentální problémy, samozřejmě s těmi sociálními, mm, které se teď řeší. Takže eh, protože to znamená eh, problém řešit eh, na populismu, ale také i jsou to mm, obavy z ekonomiky. I ve Francii teď jsou velké obavy v těch vašich projevech také vidíme, že dáváte určitou perspektivu, jak pokračovat. Je třeba zapojit občany, to je jasné. A mm, zde i mm, před chvíli to zdůraznil Bernard, to již ve Francii e, jsme udělali, to bylo a také i v Evropě jsme více zapojeme občany a když vidíme všechny ty mladé lidi, ale kteří teď velice důstojně protestují, míru milovně, mají své důvody, apelují na, mladé, na své rodiče, na dospělé. Takže já myslím, že to přece znamená, že více a více bychom měli především oslovat mladé lidi, zapojovat mladé lidi. Co si o tom myslíte? Jak to udělat, jak ve Francii, tak v Evropě? Děkuji, Arno. A tím jsme uzavřeli se seznam řečníků. Zajímavá rozprava. Milý Patriku, já myslím, že ty bys potřeboval dva dny, aby si reagoval na všechny tyto zajímavé eh, před, eh, připomínky, otázky. Nemáme dva dny, máme deset minut, takže mm, ale vězte, že to je pouze jedna etapa našeho dialogu. Za prvé já eh, jsem neviděl eh, nikdy tolik eh, provokativních otázek. Jak víte, já jsem republikán, jsem demokrat a já jsem tedy také příkladem takové té evropské různorodosti, protože jsem z italských předků, ale já především obhajuji hodnoty té demokracie, té dobré demokracie a e, vím, že je potřeba, aby ta demokracie se vyvíjela. Já myslím, že my, my v podstatě e, představujeme takové vlastně zprostředkovatele, zprostředkovatele veřejného mínění. E, takže já si myslím, že to platí pro naše oba orgány, ale je třeba, abychom šli za tento rámec. Nemůžeme víc z principu, že mm, už je, že všechno je hotová věc. Ne. Pro dnes vidíme, že mm, mm, jak si jsme pod tlakem, eh, pod útoky určitými. Eh, my proto potřebujeme abychom se napojili na občany. To je potřeba. Abychom využili veškeré nové nástroje, kanály, které existují. Já nevím, zdali, zdali zítra to budou platformy, panely, nebo zdali to bude nějaké třeba losování a podobně. Ne, je třeba proskoumat všechny možné kanály. A já eh, chci tedy Eh, změnit náš výbor v takový inkubátor demokracie, abychom my eh, zjišťovali, co funguje, co nefunguje a abychom se napojili na občany, na jejich obavy a vytvořili takový můstek, nezbytný můstek. A protože až občan pochopí, že zde je vztah, pouto mezi jejich problémy, jejich přáními a že tady je nějaký nástroj, kterým umožní v podstatě eh, eh, transformovat jejich individuální přání v nějaké kolektivní přání, tak eh, potom budeme užiteční, potom budeme my tedy tou, tím poutem mezi občanem a veřejnou mocí, protože jinak nás smetou, tak jak se to stalo v Brazílii v podstatě. Takže dnes je třeba si uvědomit, že je více zemí, které chtějí vytvořit eh, výbory, eh, sociálně, hospodářské, environmentální výbory, více zemí než ty, které chtějí zrušit, protože pochopili, že je třeba aby různé ty všechny asociace, nevládní organizace a podobně, aby mohly mezi sebou diskutovat. A je třeba ale, abychom my to využili a napojili se na občany. Mladí lidé, samozřejmě, těm se hodně věnujeme. Ano, mm, takže eh, takže mm, je třeba, aby nám eh, byli po boku, aby s námi souhlasili. Proto musíme my v našich eh, institucích, institucích mít začlen jejich organizace organizace mladých lidí, kteří musí průřezově participovat na všech tématech a my musíme reflektovat jejich obavy, jejich vize a vzít do úvahy tedy i nové způsoby, nové nástroje, jak s nimi komunikovat, ty, které jsou jim vlastní. Dále, e, žluté vesty, no, samozřejmě, to se eh, těžko eh, to se možná dalo trochu předjímat, protože tam jsou velké rozdíly na, v naší zemi, teritoriální, sociální, regionální, takže e, známe ten výraz ztraceného občana, který nemá žádný hlas, který je ztracen v demokracii a ti se prostě spojili a spontánně se začali vyjadřovat e, a používají témata jako kupní síla, spravedlnost, sociální smír a spravedlnost jako taková a vlastně to bylo u zrodu teď té velké debaty ve Francii. A, a potom se do tako, k tomu často se právě bohužel stává, že se na to napojí různá hnutí, jako ta extrémní hnutí a podobně. Ale Eh, problémy, se, se kterými to začalo, tak eh, ty jsme mohli předjímat, ty jsme viděli. Kdybychom bývali před třema lety, eh, respektovali výstupy našeho stanoviska, které se nazývalo smír ve Francii, usmířit Francii, tak bychom mohli předejít podobným hnutím. A takže pozor na takovéto spontánní hnutí, která mohou se zvrtnout a takže pozor na tyto myšlenky. A dále Afrika. Jak eh, rozvíjet eh, spolupráci s Afrikou frankofonní či anglofonní? Je třeba, abychom měli větší pouta s africkým kontinentem a eh, na africkém kontinentu jsou také podobné výbory, takže je třeba je posilovat, aby se staly skutečnými motory demokracie. Máme i asociaci, která, eh, eh, která tedy eh, je organizací zastřešující všechny frankofonní výbory podobného charakteru, jako jsme my, potom i to existuje pro ty anglofonní, takže samozřejmě to si velice přejeme s nimi posilovat vztahy. Já e, rychle tedy teď se dostávám, když vidím na konec doby, která mi vyčleněna a někdo mi tady řekl, co očekáváte od našich vztahů. No já očekávám, že budeme hrát jako kolektiv, jako tým. A o to jde přece, v tom je síla kolektivu. A my e, se nezachráníme každý sám, my se zachráníme, pokud spojíme síly, budeme tým. A e, my máme tu výhodu, že jsme schopni vytvářet konsensus a to je to, co potřebují občané. Takže my, jako náš francouzský výbor, evropský výbor, my potřebujeme, abychom fungovali, aby nás lidi slyšeli. A e, proto je třeba působit i lokálně. Proto my máme i naše tak decentralizované struktury vlastně na úrovni krajů a okresů a potřebujeme tady silnější kolektiv, eh, který bude více mezi sebou debatovat a já myslím, že to je ta dobrá cesta. A moje přítomnost zde je toho svědkem. Je třeba, abychom pracovali více kolektivně a abychom společně kolektivně rozhodovali o našich eh, vizích a eh, samozřejmě především, abychom se zabývali tématy, která nás přiblíží občanům, která nás napojí na občany, že víme, že nezapomínejme na to, že je zde řada témat, která nás zneklidňují. Nezapomínejme na to, že Evropa bude silná, pokud bude sjednocená, milý Luka. Eh, mm, díky, milý Patriku, díky za tento příspěvek, za to tvoji angažovanost a spolupráci. A zde eh, pár závěrů. První, Eh, zde eh, s, velkým, s velkou pozorností budeme eh, sledovat vývoj debat ve Francii, což mm, vím, i do toho často vstupuje politický svět, protože pan prezident Macron přišel s návrhem ústavní reformy a já doufám, že nám se podaří i Mm, mít takovou reformu ve Francii, která v podstatě uzná váš výbor jako takový, jako třetí tedy komoru eh, vedle parlamentu, takže protože si myslím, že je třeba mít tu odvahu a vím, že vy tu odvahu máte tímto se stát a já doufám, že panu prezidentovi Macronovi se to také podaří. A druhá úvaha. Já jsem velice eh, eh, si eh, jsem ocenil, že si citoval Saint-Exupéryho a že naše demokracie by, se, mm, by měly být schopny se stát takovým bratrstvem, to znamená spojit lidi. A mm, tudíž proto nás potřebují. Ne protože my jsme lepší než jiné formy organizování společnosti. Ne, my nejsme lepší z praktického ani etického pohledu eh, než ostatní instituce. Ale jednoduše my máme takový jeden ústavodárný prvek a to v tom, že my jsme takovým domem Evropy, která pracuje. Ať jsme tedy vedoucí ředitele bank, podniků, eh, nebo ať jsme z různých profesí, svobodných profesí, ať jsme eh, ředitele družstev, nevládních organizací, nebo ať jsme odboráři, tak jsme zvyklí eh, hledat řešení v každodenní práci. A protože kdybychom nenašli eh, řešení, tak bychom museli zavřít podnik, zkrachovali bychom a podobně. Takže my musíme hledat řešení a víme, že ta řešení se hledají pouze, pokud máme spojence, pokud hledáme spojenectví, pokud vedeme dialog. Eh, a, eh, takže pouze tak se vytváří to bratrstvo, to společenství. A já velice rychle teď přejdu k té třetí úvaze, je třeba si vyhnout riziku, že eh, pokud pouze budeme eh, obhajovat takový fixní obraz eh, našich institucí, tak potom bychom se stali takovými muzeji. Já miluju Grand Place tady v Bruselu, ale to je mm, takové mm, místo tedy mize muzeí, muzeí a mm, která jsou těla, ale my nemůžeme být, my musíme být otevření, musíme být otevření inovacím a změnám, protože nemůžeme obhajovat to, co, čím jsme byli. A zde chci eh, poděkovat eh, panu Bernasconimu, protože vy jste měli tu odvahu se angažovat v různých komplikovaných záležitostech, jako jsou digitální platformy a podobně. Nám to trochu nahání strach, protože to není v našich zvyklostech, to není podle našich mechanismů, eh, ale musíme mít odvahu jít do toho. A mm, abychom se nestali eh, eh, zkostnatělým muzeem. A jak si řekl, zde eh, to institucionální prostředí musí vidět celý proces v čase a ne jenom podle konkrétní přítomnosti, konkrétního okamžiku. A potom nás nahradí ta různá hnutí, jako jsou, jako jsou tedy žluté vesty, ve Francii a v podstatě jejich hnutí početně teď není tak velké jako ti mladí, kteří bojují proti klimatu a chodí do ulic. Takže vy teď diskutujete o tom, že by se z vás měla stát taková třetí komora. No, Evropa eh, je vynikající konstrukt. Lisabonská smlouva byla ratifikována všemi a tam je článek, který definuje demokratickou strukturu Evropy. Článek 9 říká, že Evropa se opírá o demokracii, říká, že eh, že vlastně jádrem je Evropský parlament. Článek 11, ten definuje mandát toho, čemu říkáme participativní demokracie. To není jenom pouze konzultace s lidmi, to ne. Takže <clears throat> tady jde o to strukturovat dialog s občanskou společností, která se bude Eh, která bude mít permanentní strukturovanou organizaci. A článek 12, ten hovoří o roli národních parlamentů. A zde zákonodárce eh, nebyl opilý, když to sepsal. To nebylo jen tak, nebo nebylo to jen tak, že naši občané to ratifikovali. Zatím byla jasná myšlenka, že demokracie pochází od člověka ale článek 12 říká, že zde máme instituce, je to prostě organizovaná demokracie, ať je to parlament a podobně, takže i eh, a potom také tam hovoří o eh, Evropském hospodářském výboru, takže eh, je třeba, abychom měli takovou vyšší institucionální roli a ne pouze poradní roli. A proto musíme mít odvahu se inovovat. A, mm, Mm, závěrem bych řekl, že i přes tu únavu, kterou zažívá někdy náš výbor, tak i přes to všechno je třeba se otevřít inovacím. Zde máme krásnou iniciativu, kterou jsme slyšeli více zapojovat mladé lidi do rozhodovacích procesů. Ano, říkám ano této iniciativě. To i s tím přišli šer eh, Iriny Páry, místo předseda výboru, a to za nás zapojit všechny školy v Evropě. A mm, to znamená 105 eh, mladých eh, studentů z 20, ze všech členských států eh, a plus z kandidátských zemí a ti budou tedy Eh, diskutovat mezi sebou, hledat řešení, eh, experimentovat, vyzkoušet si, jak to funguje v parlamentu. To už se dělá deset let, že si to mohou vyzkoušet eh, tito mladí, kteří jsou sem posláni jednou za rok. Takže děkuji. Jsem hrdý na to, že jsme spojenci v této bitvě za inovace a ne proto, abychom bránili vlastní historii a vlastní instituce, která je sice naplněna ta minulost je naplněna úspěchy, ale je třeba, abychom se postavili čelem budoucnosti a to bude naše dědictví, které za sebou necháme. A já vám za to také děkuji. I pass now the chair of A nyní předám předsednictví našeho plenárního zasedání Milaně Angelové na poslední tři stanoviska, která by měla být přijata. Všem vám děkuji. Já mám ještě další jednání před dnešním odpolednem, nicméně Milena bude předsedat. A to jistě ještě lépe, než toho jsem schopen já. Děkuji, Mileno. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. A já bych nyní ráda pozvala zpravodaje ke stanovisku vzdělávání v Evropské unii.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 Děkuji. Naše stanovisko bylo zařazeno na velice vhodné místo na pořadu jednání, protože se zdá, že jsme alespoň částečně odpověděli na jakési výzvy a problémy, o kterých se mluvilo v předchozích částech zasedání. První věc se odráží také v tom, o čem se mluvilo. A je to totiž jakýsi konci ústavní paradox v Evropě. Jsme si všichni vědomi toho, že Evropská unie více než půl století zajišťuje mír, prosperitu, bezpečnost a také lepší životní a pracovní podmínky pro své občany. Na druhou stranu vidíte, že klesá důvěra v evropské instituce a národní instituce. Narůstá také extremismus, populismus, radikalizace. Máme milné informace, falešné zprávy. A to všechno má oslabit základy Evropské unie. Někdo řekl, že občanská iniciativa je dobrým řešením. Někteří z nás to kritizovali. Já bych na to řekla, že toto vůbec není řešením. My teď bojujeme s následky. Pokud skutečně chceme nějak ten problém vyřešit, musíme zjistit, kde to má příčiny. Musíme se obrátit na vzdělávání. A o tom právě mluvíme. Mluvíme o vzdělávání, mluvíme o Evropské unii. Je zásadní, abychom evropský projekt přiblížili lidem, abychom posílili jejich znalosti o historii, o výsledcích, úspěších a významu Evropské unie. Když se podíváte na eurobarometr Evropské unie, třeba pro Evropský parlament, třeba na volby v roce 2014, vidíme, že voleb se zúčastnila méně než jedna třetina mladých lidí. Mladí lidé ve věku 18 až 25 jen v 25% případů přišli k volbám a to také o něčem vypovídá. A Eurobarometr také ukazuje, že 93% evropských občanů se stotožňuje hlavně se svojí zemí, jenom 56% uvedlo, že si připadá, že mají vazbu na Evropskou unii. V našem stanovisku Předkládáme doporučení také pro úroveň EU i pro národní úroveň. A když mluvíme o evropské úrovni, máme za to, že životaschopnost Evropské unie do značné míry závisí na e, silné evropské identitě. A když mluvíme o vzdělání, nemluvíme pouze o počátečním vzdělání, nahlížíme na vzdělání celkově Mluvíme také o neformálním, formálním vzdělávání, vzdělávání pro mládež, pro starší osoby. A nejde pouze o vzdělávání, jde také o komunikaci a informace. A proto například na evropské úrovni navrhujeme, že by měl vzniknout úřad komisaře pro informace a komunikaci. Je to věc, která nám chybí v Evropě. A žádáme také o větší rozpočet na Erasmus+. Máme totiž za to, že mobilita ve vzdělávání pro všechny, zejména pro lidi s různým sociálně-ekonomickým zázemím, je zásadní. Už mám jenom minutu. Pokusím se to schrnout. Jaká jsou naše doporučení pro národní evropskou úroveň? Možná to není úplné. Jistě bychom tam mohli zařadit další podněty, ale my jsme se tam snažili dát ty nejzásadnější věci a konkrétní doporučení. A doufáme, že také Evropská komise a členské státy to budou brát vážně a zamyslí se nad tím, jak to implementovat. Samozřejmě navrhujeme i určité provokativní věci, třeba to, že 9. květen by mohl být dnem zahájení vzdělávání o Evropě, dali by se plánovat aktivity na celý rok a pak by se dalo nějakým způsobem vyhodnotit, co se udělalo. A mohli bychom zavést jakousi nálepku nebo cenu na evropské úrovni, abychom odměnili ty vzdělávací pracovníky nebo učitele, kteří si nejlépe vedou na úrovni eh, členských států. Děkuji. Děkuji. Vy jste ubrala Pavlovi dvě minuty z jeho času, nicméně já požádám, pro, aby byl stručný, prosím. Já se budu snažit, paní předsedkyně. Děkuji. Kdybych měl schrnout hlavní poselství, bylo by to asi toto. Spíše než pouze vzdělávání o Evropské unii, musíme podpořit učení. Protože učení je holistické, je celoživotní, ale také má velký záběr prochází všemi předměty a dotýká se všech generací, nejenom mládeže. Jak víme, vzdělávání je tady ve všech oblastech a je celoživotní a má dvě formy. Je formální ve školách a neformální v mládežnických organizacích a také přes různé projekty. A dále také přes média, přes eh, vrstevníky a podobně. A my musíme zajistit, že všechny tyto formy se budou navzájem doplňovat. Zvlášť, když mluvíme o Evropské unii a o vzdělávání o Evropské unii. Už tady zaznělo, že mediální gramotnost a řádné znalosti o Evropské unie a o procesech jsou nejlepší prevencí před dezinformací, které dnes čelíme. Už jsme o tom také mluvili. Nebudu mluvit o formálním vzdělání, protože o tom už mluvila Tatiana, ale zmínil bych, že v oblasti neformálního vzdělávání je celá řada projektů, které teď probíhají. Všichni víme, že je rozdíl mezi výukou a učením o Evropské unii a skutečným prožitkem Evropské unie. Tím, co zažijete z první ruky. Já se dívám na publikum, které je tady v sále. Jsou tady lidé, kteří poznali tyto procesy, ale stejně důležité je zažít ty hodnoty skutečně zažít výměny, potřebu kompromisu a podobné věci. A to také patří k tomu učení, které musíme podpořit. Já vím, že už mi vypršel čas, takže řekl bych jen, že stejně důležité je neformální vzdělávání, které nabízíme třeba mládeži přes program Vaše Evropa, Your Europe Say, ten opět dnes začíná. Když se podíváme na přílohu, a ta je pouze informativní a nebude zveřejněna v úředním věstníku, je to pro naše použití, je tam celá řada projektů, kterým se můžeme inspirovat. A přes které bychom mohli zdůraznit, co vlastně říkáme. Děkuji. Teď dostane slovo pan Bruniar, ale chci všechny požádat, aby dodržovali časový limit. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já myslím, že toto je opravdu příhodný okamžik, kdy mluvit o vzdělávání. A je na čase, abychom o těchto věcech už mluvili. Když se prozatím mluvilo o vzdělávání, vždycky jsme říkali, že samozřejmě výsledek bude důkazem toho, nebo dokladem toho, jak, nakolik to bylo dobré. A tím výsledkem teď budou evropské volby. Musíme se obrátit na evropské občany, musíme mluvit o Evropě, musíme mluvit také o tom, jaké úspěchy už zaznamenal evropský projekt. A uvidíme, jak to dopadne u těch evropských voleb. Vidíme, jestli bude účast uspokojivá a jestli bude také uspokojivý výsledek. Potom budeme mít možnost dospět k závěru, že naše vzdělávací snahy se prozatím vyplatily. Nicméně já se bohužel domnívám, že to tak nedopadne. Jsme velice selektivní, pokud o to, co víme o Evropské unii. Známe určitá hesla, slova, známe eh, určité stereotypy. A já si myslím, že je tady celá řada mezer, které musíme nějak překlenout. A mně se skutečně líbí to, že bychom vytvořili nějaký úřad pro informaci a vzdělávání. Musíme formalizovat to, jakým způsobem učíme a mluvíme o Evropské unii. Samozřejmě my tady v Evropské unii nerozhodujeme o tom, jaké budou osnovy, ale já doufám, že vzdělávání o Evropské unii bude nedílnou součástí vzdělávání v jednotlivých členských státech. Spolu s pravodajové mluvili o tom, že musíme oslovit občany. To znamená, že nebudeme jenom učit o Evropské unii ve školách. Měli bychom to dělat i mimoškolně, i v neformálním vzdělávání. A já myslím, že to, co se zatím podařilo, bylo takové roztříštěné, nebylo to dostatečně strukturované. A neměli jsme žádné konkrétní nebo komplexní projekty. A bylo by opravdu vhodné, kdybychom eh, zřídili takový úřad, který navrhla Tatiana. Já myslím, že to je skvělá příležitost a mám velkou radost, že jsem měl možnost zapojit se do činnosti této eh, pracovní skupiny. Ale byl bych rád, kdyby to stanovisko nebylo jenom chválihodným dokumentem. Musíme to skutečně promítnout do dnešní společnosti. Děkuji a ještě jednou všechny žádám, aby dodrželi časový limit. Nechci vám vypínat mikrofon. Pan Pecini. Děkuji, paní předsedkyně. Toto stanovisko a tato diskuze souvisí také s tím, co jsme dělali včera. Já jsem velice spokojený a souhlasím se stanoviskem. Musím ale posílit dialog mezi námi všemi. Úloha evropské úrovně nespočívá pouze ve vzdělávání a v kultuře je to třeba posílit také přes symboly, přes ústavy, přes hymny. Všichni víme, že jsme byli před časem přesvědčeni o tom, že patříme k nějakým hodnotám. To bylo v roce 1945. Zamítnutí návrhu ústavy znamenalo rozkol pro Evropu. A proto je třeba posilovat také úlohu symbolů. Nestačí vzdělávání a kultura. Musíme takovéto věci posílit i prostřednictvím symbolů, hodnot. Nestačí tedy, abychom prostě mluvili o vzdělávání a o kultuře. Musíme vytvořit určitou hodnotu, určitou kulturu spolunáležitosti. Děkuji, pan Belen. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se nepřihlásil proto, abych kritizoval toto stanovisko, právě naopak, aby ho podpořil. Nicméně stejně mám pocit, že na jednu formu vzdělávání se v Evropě tak trošku pozapomnělo. A to je e-learning, elektronické učení. Je to forma vzdělávání, která má podle mě budoucnost, která se bude jistě využívat mezi širokou veřejností stále více, protože je to efektivní vzdělávání, poměrně levné, výhodné, zejména pro mládež nebo pracující mládež. A myslím, že nejenom pro mládež. Možná by stálo za úvahu zpracovat samostatné stanovisko k elektronickému učení v Evropě, protože podle mého názoru je to perspektivní segment vzdělávání, který má jistě velkou budoucnost. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Je to opravdu silné stanovisko a to proto, protože se to týká hlavního nástroje, který můžeme proměnit Evropu a vytvořit sociální soudržnost. Tatiana má pravdu. Pomoc nám může jenom vzdělávání. Mluvíme o sociální rovnováze. A ta dynamika je opravdu skvělá, když vidíme, že se zaměřujeme na to, jak zajistit lepší příležitosti přes potřebné skupiny, přes vzdělávání. Toto je jediný možný způsob skutečné integrace. Děkuji. Děkuji. Pan Morčijevský. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, když mluvíme o tomto stanovisku, chci poukázat na jednu věc. Pokud je o vzdělávání, vzdělávání o Evropské unii, měli bychom věnovat pozornost orgánům místní samozprávy. Mám na mysli vesnice nebo obce, Právě oni investují do lepšího vzdělávání, do lepších pracovních míst. A v tom v podstatě spočívá evropský patriotismus, to je ta každodenní praktická práce. Jde o to, aby jakýsi ten náčelník naší vesnice všechno s námi konzultoval, než přijme rozhodnutí. Je to dobrá možnost, jak prosazovat evropské hodnoty? Já myslím, že ano. Zdá se, že 85 obyvatel venkova v Polsku je pro Evropu. Děkuji. Pan Palon, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl členem studijní skupiny a především si skutečně poblahopřát oběma spoluspravodajům k vynikající práci. A neříkám to jen tak. Je to složitá věc, velice významná věc současně a výsledek je skutečně výborný. A pak mám jednu takovou úvahu. Když mluvíme o evropské identitě, nebo dokonce o evropském vlastenectví, měli bychom mít na paměti, že tohle nemůžeme vybudovat se zhora dolů. Musí se to budovat ze zdola nahoru, a to znamená, že pokud budeme mít školy nebo nevládní organizace nebo jiné subjekty, které poskytují vzdělávání, měli bychom začít vysvětlením toho, že tato vesnice, toto město je evropské. A proč je evropské? Měli bychom se podívat na historii té vesnice nebo toho města. I ve vesnicích máme poskytovat znalosti. Ano, musíme se ptát, jestli tyto obce vůbec patřily k Evropě. Teď máme v Evropě nějakou politickou strukturu, co samozřejmě není dokonalá. Měli bychom na tom pracovat. A pokud bychom na tom měli pracovat, tak bychom měli začít účastí ve volbách. A měli bychom samozřejmě začít sebevzděláváním nebo účastí na vzdělávání. Já si tedy myslím, že prakticky zjevné to, co říkáte vy. Je to velmi důležité. Nemůžeme začít tím, že budeme Evropu učit o tom, jakou úlohu má parlament nebo komise. Ano, pane, paní předsedkyně, já vím. Mnohokrát děkuji. A nyní pan Rimer. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Budu mluvit německy, kde je to snaží hovořit mateřštinou. Všichni víme, o tom, jak se vyvíjela Evropa, ale když se zeptáme svých blízkých eh, na tuto otázku, tak eh, odpovědi se nám mnohdy nedostane. Náš výbor se zabývá těmito strategickými a významnými, významnými otázkami a tím přispíváme k rozvoji strategické, ke strategickému rozvoji Evropy. Pokud bychom tak nečinili, tak se domnívám, že by ta evropská myšlenka byla více než ohrožena. Přátelé z Anglie mě říkají, nesklamali jste, nesedlali jste ve své snaze vybudovat lepší systém vzdělávání. A za druhé bych rád eh, eh, poděkoval oběma zpravodajům, Tatianě a Pavlovi, za vynikající práci, za veškeré eh, strukturně velice dobře popsané aktivity, které zde provádíme váš dokument je vynikající. I když z té diskuse vyplynulo, že někteří kolegové mají určité výhrady, tak je nepochybné, že takovéto dokumenty sehrávají svoji úlohu. Konkurenceschopné hospodářství a konkurenceschopná společnost je nezbytným předpokladem pro další vývoj. Závěrem bych rád řekl, že tento eh, dokument představuje vynikající podklad pro další činnost HSV. a jsem velice rád, eh, že se toto téma dostalo na přední místa našich pořadů jednání. Děkuji. Nyní pan Singh. Já bych rád poblahopřál paní zpravodajce a panu spoluzpravodaji za toto vynikající stanovisko. Dle mého názoru je vzdělávání v Evropské unii klíčovým prvkem a faktorem pro samotnou existenci Evropské unie. Já mohu za sebe říct, že jsem byl svědkem skvělé práce, kterou odvádí Evropská unie v těch obcích a městech, kde já eh, působím. Evropská unie přispěla k rozvoji infrastruktury Eh, té či oné obce či města, ale je jasné, že EHSV se musí pustit do té aktivity na lokální úrovni. Totež platí pro europoslance, které kritizuji v tom smyslu, že se sice obracejí na své občany, ale vzhledem k tomu, že se evropské volby konají jednou za pět let, také zapotřebí o tomto procesu informovat evropské občany, protože to je zcela nezbytné pro další existenci naší unie, Evropské unie. Děkuji, nyní požádám paní zpravodajku a pana spoluzpravodaj o krátké schnutí. Děkuji za tyto komentáře. Plně souhlasím s tím, co jste tady předložili jako návrhy. Už jsem uvedla, s úvodem, že samozřejmě to, co tady ve stanovisku předkládáme, eh, neobsahuje nebo nepokrývá tu problematiku plně a samozřejmě si vezmeme k srdci vaše doporučení. Souhlasím s tím, že volby do Evropského parlamentu neproví pouze, kolik lidí chce hlasovat, ale eh, také to, koho budou volit a to bude projevem toho, jaký zájem mají lidé o Evropskou unii, o silnou Evropskou unii. Pokud je o ta, to stereotypní vnímání Evropské unie, tak eh, to je faktem. Víme, že evropští občané mají mnohdy malé povědomí o tom, co to je Evropská unie a proto je zapotřebí sem zde akcentovat eh, jak evropskou strategii, tak národní strategii. Nezapomínejme, že vzdělávání je v kompetencích členských států. Evropská unie zde sehrává pouze doplňující úlohu a nemůže některak vnucovat své vzdělávací programy členským státům. Zaznělo tady, že je důležité obrátit se, obracet se k občanům na úrovni obcí. To je pravdou. Je pravdou, že programy národních strategií v členských státech jsou právě na toto zaměřeny, protože jde o to, aby se zintenzivněla činnost na lokální úrovni, což bylo zdorozněno v těch doporučeních. Pokud jde o e-learning, hovoříme tady samozřejmě o podpoře centralizované platformy. platformy. Těch platform je tady již celá řada. Nalezneme samozřejmě na internetu a my bychom usilovali o to, aby tady byla jedna platforma, jedna centrální platforma, kde by byly učební materiály, eh, pro to, které umožňují, aby se občané mohli učit ve všech jazycích a ve všech oborech. Děkuji. Nyní Pavel. ať taky slyšíte trochu češtin dnes. Eh, především děkuji za podporu. Eh, pro mě bylo potěšením spolupracovat zase s Tatianou a s její expertkou, s Eh, velmi aktivními členy studijní skupiny Eh, která byla velmi dobře předsedána Jackem Kravčikem. Eh, a také eh, děkuji za podporu Sabrině ze sekretariátu, protože to bylo velmi důležité pro nás. Naprosto souhlasím s tím, že ten dokument musíme zavést do praxe a proto jsme už začali diskutovat i s komunikační skupinou, jak to nejlépe udělat, protože je to i o tom, jak komunikujeme my jako výbor s vlastně našimi, našimi členy, našimi, našimi sítěmi na zpátek doma. Eh, a ještě jednu věc eh, chci zmínit. Eh, pan kolega Peciny mluvil o důležitosti symbolů. Naprosto souhlasím. Symboly totiž vzbuzují emoce a emoce jsou schopny vštípit hodnoty, které potřebujeme, aby v, ve společnosti byly. O e-learningu už Tatiana mluvila, já jenom zmíním jednu věc. Vedle toho je důležité být aktivní online na sítích a ehm, tady oceňuji třeba webovou stránku Co dělá Evropa pro mě, kterou udělal Evropský parlament. Děkuji. Thank you. Now we move to the amendments. So, uh, the first amendment, uh... Není tady pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh, na který se podíváme, je číslo 3 k bodu 6.1 pana Gerharda Riemera a chápu to tak, že byl přijat. Je někdo proti? Pokud ne, tak návrh je přijat. Druhý návrh je číslo 2 k bodu a předložili ho zpravodajové a je přijat. Je někdo proti? Ne? Takže přijat. Další návrh je k bodu 1.20. Předkládá ho paní Oldfather a pokud jim tak je tam nějaký kompromis. Můžete nám ho uvést? V podstatě ten... Tady jsou dva pozměňovací návrhy, i ten poslední, čtyři, my jsme o tom mluvili s členy a se spolu s pravodajem jsme dospěli k takovému kompromisu pro oba pozměňovací návrhy a vidíte to teď na obrazovce a mohu vám to přečíst. Začíná to první větou. Bere na vědomí ambice Šumanova prohlášení, Roberta Schumana z 9. května 1950, a totiž, že Evropa nevznikne hned nebo podle jednoho plánu, ale bude vybudována prostřednictvím konkrétních výsledků, které nejprve vytvoří solidaritu. EHSV navrhuje Den Evropy 9. května nebo zavedení samostatného dne evropského vzdělávání nebo dokonce samostatného dne evropského vzdělávání v členských státech, což by mohlo sloužit jako výchozí bod po plánování školních a místních aktivit týkajících se EU. Děkuji. To se tedy týká i pozměňovacího návrhu, který předložil Křištof Balon. Je někdo proti? Pokud ne, pak byl kompromis přijat. A nyní vás požádám, abyste hlasovali o celém stanovisku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 Takže můžeme uzavřít hlasování. Máme tady jeden hlas navíc. Takže stanovisko bylo přijato. Blahopřeji. Now I would like... A nyní bych ráda požádala paní Hajniš, aby přišla dopředu, protože budeme hovořit o stanovisku ENT 874 digitální gramotnost v oblasti zdraví. Prosím. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, jsem velice ráda, že mohu vystoupit ještě tady na konec našeho jednání. Žijeme v době falešných informací, digitalizace a proto bych se ráda zmínila o stanovisku s tématem digitální gramotnost v oblasti zdraví, zdravotní péče přizpůsobené potřebám evropských občanů. Lidé se musí stát experty na své zdraví a musí být schopni pracovat s médií. Digitalizace a umělá inteligence revolucionizují zdravotnictví a můžeme pouze doufat k tomu, že budeme mít lepší lékaře a také kompetentnější občany a pacienty. Ukazuje se, podle toho, co se děje na trhu, že se tady vlastně eh, objevují na jedné scéně technologie, pacienti, lékaři. A občan se stává předmětem eh, procesu digitalizace a to na každodenní úrovni, na každodenní bázi. Možnosti digitalizace budou mít eh, doput, dopad na nás, aniž bez ohledu na to, jestli se to budeme přát nebo ne. A proto je potřeba pohlednout skutečnosti do očí. Protože digitální svět byl vytvořen člověkem. A proto je také možné, aby jej člověk inteligentním způsobem utvářel. Pokud se budeme zamýšlet nad zdravotnictvím v digitálním věku, tak eh, musíme zmínit kompetence a schopnost fungovat v tomto prostředí. Pacient musí zůstat nadále středbodem pozornosti, i když zde vstupují do, hr, do hry digitální technologie. Je zapotřebí, aby Evropská unie vytvořila strategii pro to, aby schopnost občanů pracovat s digitálními technologiemi byla neustále zvyšována je zapotřebí monitorovat veškeré plány, které se zde vytvářejí. Lidé, kteří budou schopni pracovat v digitální věku se všemi technologiemi vstupujícími do procesu ochrany a péče o zdraví, bude ten, který bude lépe schopen pečovat ve spolupráci s lékaři o své zdraví. Evropská komise a členské státy jsou žádány, aby rozpracovávaly další programy, které umožní starším občanům a lidem s postižením využívat veškerých nabídek, které se v oblasti digitální technologie objevují. Potřeba je opravdu velká. 70 milionů evropských občanů nejsou zcela gramotní bez, a o to víc eh, jsou neschopni pracovat s digitálními technologiemi a tím pádem je ohrožena jejich schopnost začlenit se do pracovního procesu. Kompetence lze zvyšovat eh, formálním a neformálním způsobem a je potřeba s tím začít již od dětství. Pozitivní dopad eh, na pozitivní dopad vzdělávání je naprosto nezměřitelný. Je zapotřebí v lidech eh, vytvářet motivaci k dalším učení. Projekt eh, Združení zdravotních pojištění ukázal, že více než 50 dospělých občanů v Německu má problémy s tím nalézt eh, informace o zdraví, pochopit je a řídit se podle nich. Sami o sobě těto občané tvrdí, že nejsou schopni dobře číst či psát. A proto si přejeme, aby tato iniciativa se stala součástí předvolební kampaně. EHSV musí ukázat eh, evropským občanům, že právě proto je tady, aby jim napomohl vyznat se v tom, co se děje na internetu. Říká se, jedno jablko eh, vám upevní zdraví. Dneska se eh, pracuje s pojmem aplikace vás spoustu nedál. V odborných eh, skupinách SOK a TEN jsme pracovali na tomto stanovisku a jde nám o to, abychom přicházeli s iniciativami, které budou zaměřeny do budoucnosti. Rád bych poděkovala svým kolegům, především Klaudii ze sekretariátu, kteří nám poskytli skvělou podporu. Děkuji. Děkuji za tento příspěvek. Je mi jasné, že eh, přijímáte pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Má někdo něco proti tomu, aby tyto pozměňovací návrhy byly eh, přijaty? Ne, takže prosím, abyste hlasovali o tomto stanovisku. fantastic. That's okay. That's good. So now, um, Hlasování ještě probíhá. Končím hlasování. 153 pro, dva se zdrželi, takže blahopřeji paní zpravodajce. Nyní bych ráda požádala pana Kurtise za NAD 754, který pohovoří o stanovisku s tématem endokrinní disruptory. Toto stanovisko jeho projednání bylo přesunuto na závěr našeho dnešního pořadu jednání. Mr. Curtis. Takže pan Curtis. Okay, while we are waiting for... Než drazí pan Curtis, dovolte, abych nyní otevřela bod různé. Požádal bych plenární schromáždění, aby schválili změny v, eh, ve složení jednotlivých sekcí. Patin Sika přechází eh, do Tenu, do Andersen opouští jako a Bente Sorgen Frey eh, se stane členem jako. Můžete prosím schválit tyto změny? Děkuji. Takže nyní vítám Briana. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se za mírně spožení, ale já jsem uh, musel sedět tam, kde mě nebyla záda, takže mi to trvalo chvilku. Endokrinní disruptory negativně ovlivňují zdraví tím, že eh, mají vliv na žláze s vnitřním vyměšováním. Vystavení těmto destruktorům eh, probíhá v podobě pesticidů, styku s pesticidy či eh, předměty denní potřeby. Endokrinní žlázy jsou eh, žlázy, které zajišťují komunikaci v rámci nervového systému a orgánů. Některé z příkladů endokrinních disruptorů jako například bisfenol, parabenzen v kosmetických přípravcích a další uh, látky v uh, plastech vzbuzují um, obavy již od 90. let. Tehdy komise přijala strategii pro boj proti těmto endokrinním disruptorům, uh, které se a, a, a tato problematika se již řešila v rámci různých výzkumů a mezinárodní spolupráce. Téměř 20 let po přijetí této strategie společenství eh, lze aktuální stanovisko a iniciativu brát eh, jakožto eh, ověření toho, jak se tato strategie z 90. let ověřila. Politika EU v oblasti EDS, čili endokrinních disruptorů, je tímto doplněna. Toto ověření um, stavu vychází z vědeckých poznatků a údajů, které vycházejí z probíhajících uh, hodnocení. Budeme pořádat uh, každoročně uh, setkání fóra zúčastněných subjektů, kteří se účastní na tomto eh, výzkumu a budeme se zaměřovat také na konkrétní vzdělávací a informativní kampaně. Chceme eh, svojí prací ještě dále podpořit tu strategii EU. Eh, v našich materiálech se hovoří o zapojení občanské společnosti a samozřejmě ehm, to souvisí se současným sedmým environmentálním plánem. plánem. Strategie by měla vycházet z dobrých plánů, které budou stanovovat příslušné eh, lhuty. Tyto komentáře jsou vlastně pouhým výčtem eh, bodů, které um, najdeme v tom velice složitém tématu. Potřebujeme vědecké poznatky, tak, abychom eh, na nich eh, mohli stavět. To je také ve sdělení komise. Eh, měli jsme velice zajímavou studijní skupinu, do které vstupovali a přispívali naši kolegové. Komise nám na práci na tomto stanovisku při práci velice pomohla, což není, paní předsedkyně, vždycky běžná věc. Obrátili jsme se na řadu subjektů, nevládní organizace, zástupce průmyslu a špičkový, jeden ze špičkových eh, expertů, profesor, profesor Mante eh, také poskytl eh, ověření vědeckých poznatků. David Sear, náš kolega, chemik, na, to, toto téma eh, napsal poziční dokument před deseti lety a my jsme ji také zapojili do práce v naší studijní skupině. Podobně jako řada stanovisek eh, jiných na jiná témata, i toto stanovisko se snaží nalézt rovnováhu mezi potřebami výrobců, odbory a dalšími patří sem také nevládní organizace. A ta skutečnost, že toto stanovisko prošlo naší sekcí bez jakéhokoliv eh, bez jediného hlasu proti, eh, svědčí o tom, že se nám tuto rovnováhu podařilo nalézt a myslím, že ne všichni podpoří. Rád bych poděkoval všem, kteří se na té práci podíleli. Mí odborníci, komise, sekretariát, především Monika, která byla opravdu velice nápomocná. Na a v neposlední řádě bych rád zmínil pana profesora, profesora Manteveliho, který eh, přispěl velice aktivně. Děkuji panu zpravodaji a nyní bych ráda slovo, ráda slovo panu Vakilevičovi. Děkuji paní předsedkyně. Rád bych poblahopřál panu zpravodaji za skvělou práci, kterou odvedl on a jeho odborníci. Měl jsem to štěstí, že jsem se účastnil práce v této studijní skupině. Snažili jsme se zdržet se emocí a zaměřit se na to, jak endokrinní disruptory ovlivňují společnost. Tyto disruptory najdeme všude, eh, v předmětech denní potřeby. Najdeme v plastech, v potravinách a jinde. Musíme být velice opezřetní, a proto se stavím společně s vámi za to, aby Evropská komise podpořila výzkum endokrinních disruptorů, aby bylo tedy možné eh, schromažďovat údaje a přistupovat eh, k předběžným ochranným opatřením. Veškerá zjištění musí být samozřejmě založena na vědeckém podkladu. Myslíme si, že evropští vědci zde mohou významně přispět. Zároveň ale si uvědomme, že jsme všichni spotřebiteli. Jsme si vědomi této problematiky a hledáme ideální strategii, která by řešila problémy eh, související s kumulativními účinky ED. Rád bych tedy poděkoval panu zpravodaji za skvělou práci a ještě jednou dovolte, abych zdůraznil, že ty znalosti, které nám poskytl náš britský eh, kolega, opravdu přispěly k úspěchu naší práce. Děkuji. Nyní paní Raunema. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych také poblahopřála panu zpravodaji za vypracování textu stanoviska. Nejprve jsem se zarazila, když jsem si text přečetla. Říkala jsem se totiž, co k tomu dodat. Ale teď Vidím, že to je opravdu závažná tématika. Tyto látky najdeme v potravinách a je jasné, že tyto látky ovlivňují zdraví lidí a zvířat. Zcela bez pochyb eh, můžeme říct, že je tady potřeba eh, hledat řešení, jinak tady bude ohroženo naše zdraví a samozřejmě jsou tady i v účinky na životní prostředí. Ještě jednou tady děkuji za toto stanovisko. a věřím, že toto stanovisko přispěje k tomu, aby se vytvářela adekvátní legislativa, která bude sloužit potřebám spotřebitelů, ale i e, příslušných e, výrobních e, odvětví a že se všichni ještě více uvědomí nebezpečí endokrinních disruptorů. Děkuji. Pan Reále. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Já si beru slovo jako předseda sekce NAT a především chci poděkovat eh, kolegovi Brianovi za práci, mm, za kvalitní a vyváženou práci mm, a i eh, paní Vtronde, mm, pana, panu profesorovi Mantoanovi a dalším kolegům, eh, kteří skutečně velice kompetentně Eh, pracovali a on si velice dobře zvolil své experty a já eh, také mám za to, že Brian mimo jiné eh, postupoval velice fundovaně, protože on se chopil velice komplikovaného tématu a on uměl, podařilo se mu velice dobře propojit řešení i vzhledem k těm dopadům na veřejné zdraví, i vzhledem k dopadům na rozvoj a inovace v průmyslu. A to i pokud jde o vztahy se třetími zeměmi, tudíž výborně. E, jeho přístup, přístup, Brianův přístup, podle mého soudu, se hodně opíral o stávající stav poznatků, vědeckých poznatků, což je rozumné a zároveň to i umožnilo vlastně i e, e, smést ze stolu ty různé konflikty, e, které se týkají těchto endokrinních disruptorů, takže disruptorů, takže děkuji všem kolegům, že a všem, všem doporučuji, aby toto stanovisko podpořili. Děkuji, pan Dufek paní předsedkyně já jsem měl to štěstí že jsem byl také členem studijní skupiny a musím říct že eh, práce kterou odvedl jak brian tak myslím si i vladimír pokorný který tu skupinu řídil byla opravdu na vysoké úrovni protože tento problém je tak specifický a hlavně tak vědecký že ho nemůžeme opominout. já bych přece jenom tady ještě připomněl že endokrinní systém je síť žláz a hormonů a je tu přímé napojení s tělesnými funkcemi člověka a vlastně lidí. nervový systém pracuje ve spojení s endokrinním systémem a řídí naše všechny tělesné funkce a procesy. a co je důležité některé složky jsou součástí stravy a potravy a myslím si že se dostávají potom eh, do těla nás všech a je potřeba to pečlivě hlídat a chránit protože ta zpráva má podle mě daleko větší dosah Eh, než si dokážeme v současnosti sami představit. Eh, já bych tady pro krátkost času ale přece jenom myslím bych měl zdůraznit že ten problém bychom neměli nechat jenom v jedné zprávě a proto bych požádal evropský hospodářský výbor aby zřídil stálou skupinu studijní která by se touto problematikou zabývala a vlastně by podávala eh, každý rok informace které by reagovaly vlastně na ten měnící se systém protože tím že je to součástí stravy tak nás eh, některé potravinářské firmy dokážou velice rychle mm, eh, předbíhat. a já si myslím že to je problém který je možná dneska na úrovni problému když řešíme klimatické podmínky v rámci našich zemí. já bych ještě jednou poděkoval jak vladimírovi tak brianovi a všem kteří byli ve skupině protože si myslím že dosah této zprávy doceníme až v čase. děkuji. Já bych rád eh, poblahopřál panu zpravodaji za vynikající stanovisko. Jak už tady zaznělo, jedná se o velice složité téma setkal, setkával jsem se s ním posledních 25-20 let a je to téma, kterému musíme věnovat mimořádnou pozornost. Jsem rád, Brian, že jsi tady zmínil ty nebezpečné výrobky ze třetích zemí, protože ty představují skutečnou, skutečnou hrozbu. A musíme se na ně opravdu neustále dávat pozor. Především proto, že se tady objevují neustále eh, velice atraktivní výrobky, a proto je potřeba kontrolovat, že neobsahují endokrinní disruptory. Takže děkuji, že si toto zmínil. Pan kolega Dufek zmínil spojitost s klimatickou změnou. Já si myslím, že by bylo potřeba to navázat také na cíle udržitelného rozvoje. A myslím si, že ty cíle v rámci tohoto, těchto cílů jsou také endokrinní disruptory. Je to nepochybně oblast, kde musíme být mimořádně obezřetní. Děkuji pěkně nyní dám slovo panu zpravodaji, aby zodpověděl dotazy. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, téměř jsem zrudl, když jsem všechny, všechny, slyšel všechny ty komplimenty. Jeden z kolegů tady zmínil, že nám asistovala spousta lidí. Studijní skupina projevila dobrou vůli. Věděli jsme, kde jsou problémy a věděli jsme, že chceme dosáhnout vyváženého výsledku. A všichni uh, směřovali ke kompromisu, což moji práci velice uh, usnadnilo. Uh, myslím, že platí to, co tady zaznělo ohledně potřeby uh, předběž, zásady předběžného opatření a opatrnosti a také o nutnosti financování. Je tady jedno zásadní um, pojmenování naší práce, důvěryhodnost. Víme, že um, zatím nejsou do, do, uh, důkazy o tom, že um, Například eh, eh, v kojenecké výživě jsou tyto disruptory. Pokud ale budeme mít eh, v, tedy zavedené zásady předběžné opatrnosti, tak je to jedna z věcí, které mohou snížit dopady. Byla tady zmíněna oblast potravinářství a zemědělství a i zde jsme se snažili na jednu misku vah dát eh, nebezpečí, ehm, plynoucí z, eh, vlastně z těchto eh, odvětví a na druhé straně tedy pamatovat na to, že i potravinářství a zemědělství musí nadále prosperovat. Jonathan Peel zmínil potřebu vysoké obezřetnosti trvalé obzřetnosti. Bom se sehrál opravdu aktivní úlohu v, aktiv, v této studijní skupině a snažil se na to, abychom se drželi těch eh, významných eh, témat, která by neměla být eh, odsunuta na stranu. Myslím si, že ačkoliv se tato činnost odehrála ve studijní skupině, tak je to téma, kterému se budeme věnovat trvale a nadále, protože určitě toto není poslední stanovisko, které tento výbor vypracoval na téma endokrinních disruptorů. K tomu, co řekl Jonathan ohledně trvale udržitelné produkce a obezřetnosti, nebyl jediný, kdo to zmínil. Takže, paní předsedkyně, pokud mi ještě dáte prostor, tak rád bych řekl, že toto je moje poslední stanovisko, které jsem v tomto výboru vypracoval. Bůh ví, jak to bude eh, s členstvím mé země v EU. rád bych eh, poděkoval za pomoc, které se mi dostalo. V tomto výboru působím od roku 2002. A vždycky jsem dostal velkou podporu od sekretariátu, od svých kolegů a od roku 2002 jsem se nedostal do žádného sporu s eh, nikým z mých kolegů. Ta spolupráce byla skvělá. Někdy jsme se nedokázali hned dohodnout na třech věcech, ale vždycky jsme se dobrali kompromisu. Takže bych rád poděkoval za spolupráci a pomoc v tomto výboru. Děkuji vám všem. Very kind words, so... To byla velice milá slova. Děkuji za to, že jste vypracoval tak skvělé stanovisko. Vidím, že dorazily také pozměňovací návrhy. Má někdo něco proti? těmto návrhům či proti stanovisku? Takže prosím, hlasujte. Okay, so now we can... Výborně, končím hlasování. 181 pro, jeden se zdržel, takže prosím. Takže přeji. Máme za sebou stanoviska, ale ještě je potřeba, abychom potvrdili změny, které byly Provedeli především, protože paní Gabriel Bešov, naše kolegyně, pracuje na novém projektu, bude pracovat na novém projektu. Přejeme jí tedy hodně úspěchu a doufáme, že její nový projekt bude stejně úspěšný jako její činnost v HSV. Takže prosím, abyste schválili to, že pan Robke nahradí paní Bišov eh, jakožto členku eh, skupiny 2. Dorte Andersen nahradí, nahradí pana Eh, Falenkampa, který odstoupil v předsednictvu, nikdo ne, není proti. Dále pan Röpke nahradí paní Gabriele Bischoff eh, ve styčné skupině AHSV Evropské organizované občanské společnosti, a pan Robke nahradí paní Gabriele Bischoff také v kulatém stolu EU Čína. Nikdo není proti. A poslední změna, paní Oingorur nahradí paní Bischoff eh, eh, v panelu pro jednací řád. Takže schváleno. Děkuji za vaši aktivní účast na plenárním zasedání. Dostáváme se na závěr našeho jednání 15. 16. května se opět sejdeme v budově Šarlemaň. Přeji vám krásný zbytek dne a také děkuji sekretariátu a tlumočníkům. Přeji vám hezký den. Naschledanou.